Uh, uh, Milí kolegové, dobré odpoledne. Rád bych, abychom se teď pustili do poslední části naší schůze zasedání výboru ITRE. Od teď do 6 hodin večer. 6 hodin? 6 hodin. Zhruba tak. Bod číslo 14. Společný evropský podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku. S kratkou HPC. Pan zpravodaj Zigmantas Balčitis. A chtěl bych připomenout, že návrh komise pro nařízení rady kterým by se ostanovil společný evropský podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku, byl zveřejněn 11. ledna tohoto roku. A Evropský parlament byl požádán, aby napsal návrh zprávy v rámci konzultační procedury. Je to typický postup mezi institucemi. A pan kolega Balčetis má tedy teď slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové a kolegyně, mám opravdu radost, že vám dnes mohu představit svou zprávu. Je to opravdu důležitý dokument. Vysokovýkonná výpočetní technika, s HPC, je velice důležitá, důležité odvětví pro Evropskou unii. Žijeme maximálně technologickém období, kdy je třeba zpracovávat data v ohromných objemech. A mít k tomu příslušnou techniku, hardware, to je velice důležité pro konkurenceschopnost ve všech oblastech. Zpracování dat je pro Evropu velice důležité. jež v roce 2012 byla Evropa v top 10 co se týká infrastruktury pro rychlé zpracování dat, ale z top ten z té nejlepší desítky jsme vypadli. 20 nejsilnějších počítačů je teď už jinde a to hovoří samo za sebe. Tady jsou naše limity. V Evropě nejlepší počítače v Itálii na místě 14., ale pořád je 20krát pomalejší než nejrychlejší počítač v Číně. Nejsme tedy asi mezi nej, ani mezi nejlepšími deseti. V popředí konkurence bojují Čína, Spojené státy, pak je Japonsko a Švýcarsko, ale proto, co se týká těch vysoce výkonných počítačů, my závisíme na neevropských technologiích a Hrozí nám riziko, že se dostaneme do úplné závislosti na zemích, které takovouto technologii vyvážejí. To nemůžeme akceptovat, je třeba jednat. Eh, díra ve financování oproti našim konkurentům je 500 až 700 milion eur ročně. Co to pro nás znamená? Pro nás, Evropskou unii a pro jednotlivé státy a jejich ekonomiky. To znamená, že náš průmysl, naše ekonomika, naši vědci nemohou využívat rychlé zpracování dat a musí se obracet na jiné země a to je problém pro duševní vlastnictví mimo jiné. V podstatě tím odevzdáváme svá data třetím zemím, aniž bychom měli patřičné záruky. A když dochází k brain drainu, tak ztrácíme konkurenceschopnost. To je pro naši konkurenceschopnost opravdu velice nebezpečné. Pokud se do této otázky pustíme, můžeme věci změnit. Již jsem to zmínil. Data dnes v podstatě jsou motorem růstu, jsou důležitá pro vývoj nových léků, pro předvídání katastrof přírodního druhu, jsou důležitá pro všechny nové dopravní systémy autonomní auta a tak dále, jsou tedy důležitá pro všechny oblasti. A my tady opravdu značně zaostáváme. Reálně je ten odstup několik let, měl by činit maximálně několik málo měsíců. Mohl bych uvést ještě celou další řadu příkladů, ale nechci je teď po jednom vyjmenovávat. Jedna věc je jasná. Jasné je, že je víc než na čase začít něco dělat a proto je dobré, že komise teď navrhuje tento společný evropský podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku. To je naprosto zásadní podmínka, bez které se neobejdeme a Taková infrastruktura a její vybudování bude vyžadovat ohromné investice. Žádný jednotlivý členský stát to nemůže sám uhradit. Proto se domnívám, že společný evropský podnik je nejlepší postup. Tento společný podnik bude mít dvě hlavní úlohy. Za prvé, obstarávání a provoz dané infrastruktury, podpora našich vědců a výzkumníků, aby i evropské počítače vznikly a fungovaly v tom vysoce výkonném režimu. Předpokládá se již pro rok 2019 alespoň dva počítače na úrovni EXA, tedy počítače, které budou fungovat v režimu 10 na 18 výpočetních operací za vteřinu. Tedy budeme se snažit v nejbližších letech dosáhnout této úrovně EXA, tedy počítače, které jsou 100 pracovat v tom již zmíněném režimu 10 na 18 operací za vteřinu. To jsou miliardové cifry, o které se tady jedná a zatím eh, se podílí 14 členských států. Švýcarsko jako přidružený člen se účastní toho společného podniku. Samozřejmě zůstáváme otevření vůči dalším členským státům i ostatním zemím. 50 prostředků pochází z unijního rozpočtu a zbývajících 50 od eh, zúčastněných zemí. Příspěvek EU je z, Connecting Europe Facility 100 milionů a Horizon 2020 380 milionů. Členské státy eh, budou muset poskytnout odpovídající přibližně stejné sumy a pokud bychom nedali dohromady ty prostředky z evropských zdrojů, tak v letech 2018 a dalších to je již obsaženo v návrhu těch dvou zmíněných programů. A teď bude třeba rozhodnout, až bude přijato to nařízení, kdy tento společný evropský podnik vznikne a jak bude vypadat jeho správní rada. Je třeba mít eh, na mysli i stanovení základních struktur, a samozřejmě budou platit eh, ta pravidla pro big data v Evropě, ta již existují a musí se jimi řídit všechny země, které se budou podílet. Třeba tedy okamžik přístupu, doba přístupu. Všechny eh, země mohou požádat o toto, na to čas eh, přístupu, ať už jsou či nejsou účastny toho společného podniku ale samozřejmě, že ta doba se bude přidělovat podle pravidel společného podniku s přihlédnutím k obecným pravidlům podle Horizontu 2020. Proto bych chtěl požádat kolegy, aby tuto iniciativu podpořili. Děkuji že, a omlouvám se, že jsem vám do toho musel zasáhnout a zkrátit to trochu, ale jsem hrozně rád, že jsou tady všichni stínoví zpravodajové za EPP pan Bony. Děkuji. Za prvé chci začít tím, že poděkuji panu zpravodaji za skvělou zprávu a dobrou přípravu. Loni Evropský parlament konstatoval nedostatek kapacit HPC v Evropě, ale teď činíme kroky směrem k pokroku v této oblasti strategie Evropské unie v HPC, hlavně vytvoření toho společného podniku, tak abychom společně dosáhli leadershipu, zase předních pozic ve využívání superpočítačů, abychom mohli posílit dodavatelský řetězec v HPC Mm, není možné podpořit digitální ekonomiku bez vytvoření sítě HPC. Evropská cloudová iniciativa se teď opírá o stávající výzkumnou infrastrukturu jako síť Dejant, která teď již spojuje 50 milionů vědců. Partnerství pro pokročilou výpočetní techniku v Evropě již existuje a umožňuje vědcům přístup k superpočítačům. A Evropská technologická platforma po HPC rovněž. Doufáme, že tato iniciativa přitáhne investice tak, aby vznikly evropské superpočítače a infrastruktura pro big data. Společný evropský podnik by měl získávat systémy, kde bude uh, Eh, možnost podporovat eh, systémy opírající se o nové technologie již od roku 2022-2023. Evropský parlament by měl podpořit komisi, domnívám se, spolu eh, s evropskými vědci a průmyslníky a akademiky, tak aby společný podnik v oblasti HPC poskytl maximální míru synergie tak, aby to bylo v režimu PPP a CPP a jde o to, aby se vytvořila komunita ve správě backdata, aby se podpořila datová ekonomika v Evropě. Myslím, že všechno je připraveno a rád bych na závěr mm, podpořil členské státy. Vy jste zmínil 13 nebo 14, včetně mé země, Polska. Chtěl bych podpořit ty země v úmyslu přistoupit k tomu společnému evropskému podniku, aby to využili jako prioritní oblast pro výzkumné programy, které budou v souladu s národními aktivitami. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Příští další řečník je pan Tošenovský jménem frakce EKR. Pane předsedo, já bych se také chtěl připojit eh, v prvé řadě k eh, ocenění a poděkování panu zpravodaji za skutečně velmi dobrý základ a doplnění, eh, hlavně eh, podpora synergie, transparentnosti, ochrany dat a eh, kybernetické bezpečnosti. Stejně tak podporuji a myslím si, že je to velmi dobrá myšlenka a dobrý projekt vznik specializovaného společného projekt, podniku a věřím, že se podaří v těch intencích založit a skutečně udělat krok vpřed, protože tady Evropská unie svým způsobem eh, zaostává vůči světu. Osobně mám své zkušenosti, protože jsem několik let předseda představ správní rady Národního superpočítačového centra v České republice IT for Innovation a vím, jak složité je naprojektovat, zajistit finance a postavit takovýto superpočítač. Eh, s tím navazuji na to, co bylo řečeno, mám trochu jen obavu, Eh, z naplnění, když budeme velmi eh, lpět na tom, že to bude eh, z evropských součástek nebo z evropských zdrojů, tak to budeme velmi těžce často hledat, protože když my jsme zhruba před dvěmi, třemi lety stavěli tento superpočítač, tak ta konkurence nebo ta, ta možnost z evropských zdrojů byla velmi nízká a musíme si uvědomit, že to jsou zařízení vysoce specializovaná s, eh, v podstatě vznikající na zakázku s, eh, s obrovskými požadavky, často ještě ve, ve fázi výzkumu a přechodu do, do normálního života. Eh, možná bych doplnil pár ještě bodů, které považuji za určité diskutabilní v té zprávě, a to mm, možná jenom do vás sdělím. První je eh, určitá otázka přístupu třetích zemí. Já bych doporučoval, abychom zůstali více otevřeni, více flexibilní, abychom eh, příliš eh, neomezili spolupráci na mezinárodní úrovni, protože právě takový Izrael, země, které jsou velmi blízké Evropské unii, Eh, mají obrovský eh, vědomostní potenciál a měl bych obavu, abychom si trošku nepřibouchli dveře. A možná druhé upozornění, eh, vycházející z mé zkušenosti Galilea, které se týkalo přísném, přísnému civilnímu použití, kdy na začátku jsme měli velmi zásadní, že to je jenom pro civilní užití, ale potom jak službou PRS, tak službami bezpečnostních obraných složek Eh, se eh, tento projekt také svým způsobem otvíral, takže já bych eh, nebyl až možná tak striktní a neměl obavu z této oblasti, protože bezpečnostní složky se stávají součástí skoro civilního života a velmi těžce se nám i někdy nese ta linka a často tento program žene mnohé věci dopředu. Ještě jednou bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a těším se na spolupráci. Thank you. Věřím. Děkuji za aldevan Federle. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také zpravodaji za velmi dobrou úvodní práci. Podporuji také řadu postojů, které změnil pan Tošenovský a EKR. Mám za to, že se dostáváme do oblasti, kde opravdu uvidíme přidanou hodnotu Evropy a kde Evropa může dosáhnout toho více, než kdyby tak činili jednotlivé členské státy. Jak říkal pan zpravodaj, my jsme u těchto technologií dříve vedli před deseti lety a teď zaostáváme. Ať už se to týká předpovědi počasí, anebo zemědělství, anebo vytváření modelů pro nové stavební materiály, případně pro bezpečnostní a obrané složky, tak tam opravdu tyto superpočítače budeme potřebovat v budoucnosti. Náš parlament zde není součástí legislativního procesu, nicméně můžeme vyslat jako parlament silný signál radě, že chceme, aby se zde posunula situace ku předu a také vysíláme signál Evropské komisi, že chceme větší spolupráci v oblasti HPC. A navíc to má návaznost i na FP9 a další agendu, kde já jsem velmi apeloval na využívání kvantové technologie v té počítačové části FP9 a od komise jsem nedostal jasnou odpověď. Pokud společně budeme schopni přemostit rozdíly mezi jednotlivými stranami, tak si myslím, že se nám podaří vyslat silný signál, který bude mít dopad na bezpečnost, ekonomiku a průmysl i soukromý život budoucnosti. Technický a digitální vývoj teprve začíná a pokud nebudeme připraveni vykročit důrazně ku předu, tak přijdeme o své, o své postavení a budeme se pořád jenom radovat ze svých minulých úspěchů, ale potřebujeme úspěchy nové. Děkuji. Pan kolega Delunde, prosím, za zelené. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji za dosud odvedenou práci. Je to velice důležité téma, protože zbytek světa buduje superpočítače, používá je k výzkumu a tím tak posiluje svou hospodářskou výhodu. Myslím si, že budeme muset přemostit tento rozdíl a tato zpráva má možnost posunout nás ku předu. Postavit správnou infrastrukturu ale nestačí. Potřebujeme kvalifikované lidi, které vytvoří a budou dále používat a rozvíjet naše vědomosti. Přesouváme se k digitální společnosti a sami si říkáme, co udělat s těmi, kteří jsou zvyklí na jiný život. Možná by bylo dobré, kdyby jsme se snažili opravdu získat jednoho člověka po druhém pro tuto novou technologii. Nesmíme zapomínat také na rozdíl mezi pohlavími potřebujeme více žen, jak v tomto odvětví, tak ve vedoucích pozicích. Superpočítače se také týkají společnosti, ve které chceme žít. Chceme žít v mírové společnosti a proto dalším cílem je říci, že tyto činnosti by měly být především civilní. Těchto cílů dosáhneme, pokud maximálně využijeme ty malé zdroje, které máme, a to otevřeným, transparentním a zdravým a žádným způsobem. Připravujeme pozněvací návrhy, které posílí transparentnost, zlepší řízení a zacílí lépe tento projekt. Děkuji. Nyní pan kolega Silikiotis Zague. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat zpravodaji za kvalitní předložený dokument. Skupina GUE ale vidí v této oblasti určité problémy. Jedná se o návrh, který předložila Evropská komise. My v každém případě vítáme uh, ta vylepšení z pera zpravodaje, ale rádi bychom řekli, že u HPC je potřeba se také zabývat přínosy pro společnost jako takovou. Já mám za to, že pokud zvýšíme kapacitu výpočetní techniky, tak to povede také ke zlepšení kvality služeb pro občany. Máme za to, že to je opravdu důležitá dimenze celé záležitosti i konec konců ekonomiky. Dostáváme se do oblasti, kde je veliký potenciál a měli bychom se postarat o to, aby celá tato oblast nebyla využívána pouze pro obrané účely. Protože se to dostává tak trošku do kapitoly bezpečnosti. Nicméně přesto máme pocit, že bychom se měli postarat o to, aby to nenaráželo na lidská práva. To tedy za prvé. A za druhé, přístup k těmto superpočítačům a HPC obecně bude podle návrhu komise záviset na tom, jak budou postupovat jednotlivé členské státy. A velké země tady mají v podstatě implicitní výhodu oproti malým zemím, které budou mít větší problém získat přístup k výhodám HPC. Trvejme tedy na tom, abychom zde měli rovné podmínky pro uživatele ze všech členských států z celé Evropské unie. A nakonec ještě jednu připomínku a to, že je potřeba zajistit, aby další generace počítačů chránila lidi, chránila také soukromí jejich osobních údajů. To je oblast, kde se setkáváme s postupným narušováním, stále silnějším narušováním práva na soukromí. Děkuji. A nyní poprosím kolegu Zolínyho, aby se vzal slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkujeme mnohokrát za tuto zprávu, která stejně tak jako původní návrh vysílají velmi důležitý signál pro budoucnost Evropské unie. Ale obecně i pro budoucnost digitální společnosti, která vzniká v mezinárodním měřítku. Rádi bychom připomněli, že HPC to není úplně tež jako nějaké eh, vysokorychlostní a vysokopřesnostní počítání. Je to otázka velmi složité techniky, ale nejenom techniky. Potřebujeme nejenom vysoce rozvinutou technologii, ale také kvalifikované osoby, které budou umět pracovat a kteří budou znát optimalizační algoritmy, učící se algoritmy. Je to tedy zasazeno do širšího rámce a nesmíme zapomínat na společné hodnoty evropského projektu. Není žádný důvod, proč by evropská gigabajtová společnost měla méně společných hodnot, než eh, měla společnost evropská v minulosti. Takže z toho důvodu tedy chceme připomenout, že ano, potřebujeme tuto výkonu výpočetní techniku, ale měla by mít evropskou identitu. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám všem kolegyně a kolegové za vaše připomínky. Chci také přivítat zástupce devíti parlamentů, energetického společenství jsou z východní a jihovýchodní Evropy a západního Balkánu. A tím se už můžeme pustit do bodu, který pro vás bude velmi zajímavý. Respektive předtím ještě musíme dokončit rozpracovaný bod číslo 14, tedy společný evropský podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a dám slovo zástupci Evropské komise Tomasi Skordasovi, který vede Digital Excellence and Science Infrastructure. Pane řediteli, prosím, vemte si slovo. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji výbore ITRE za příležitost vystoupit na dnešním zasedání. Vítáme návrh této zprávy, která byla předložena panem poslancem Balčitisem a také děkujeme za veškeré připomínky stínovým zpravodajům a poslancům a poslankyním Evropského parlamentu, kteří mají zájem na tomto procesu. Za komisi chci říci, že jsem velice rád, že uznáváte, že tato agenda je strategicky důležitá. A to proto, aby Evropa stále vedla vědecký svět a aby byla konkurenceschopná naše společnost obecně i náš průmysl konkrétně. Myslím, že pan Balčitis a řada stínových zpravodajů hovořili v tomto smyslu. Nyní k diskusi v radě. Ty probíhají rychle. Bulharské předsednictví pracuje na tom, aby obecný přístup mohl být přijat ještě před letními prázdninami a doufáme, že budeme schopni do té chvíle dostat i váš názor oficiální. Proč je důležité jednat tak rychle? Z části už to zaznělo. Za A nejsme už ani v první desíce a tratíme půdu pod nohama u té technologie, o které jste hovořili. Zaostáváme i v tom smyslu, že nemáme dostatečnou techniku, která by pomohla jednak našim vědcům a druhá veřejnému sektoru a malým a středním podnikům využívat tyto superpočítače. Jedná se o více než 700 různých použití, které potřebují takovéto superpočítače a řada z těchto užití bylo dnes zmíněno. Spojené státy, Čína a Japonsko již budují superpočítače, a mezi globální desítkou už takovýchto počítačů máme hodně. Rok 20, 2021 je cílem pro vytvoření nové generace superpočítačů. Takže tyto země už minimálně rok masivně investují do vytváření další generace těchto počítačů. Chceme-li je dohnat, tak je urgentní, abychom provedli další investice do těchto superpočítačů, ale také bude potřeba investovat i do těch technologií, ve kterých zaostáváme v Evropě nemáme všechny potřebné součástky, s tím souhlasíme a proto je potřeba do nich už v tuto chvíli investovat, tak abychom byli schopni tyto počítače, superpočítače stavit do roku 2022 či 2023. Je potřeba začít nyní, protože cyklus pro vývoj takovýchto technologií je minimálně čtyřletý, ne pětiletý. A tento společný podnik se bude zaměřovat nejenom na to, abychom získali tuto špičkovou technologii a vývoj technologií, ale jak bylo dnes řečeno, jde také o vytváření oblasti použití a posílení inovačních kapacit malých a středních podniků. A především jde o vytváření kompetencí, které potřebujeme, chceme-li využívat těchto technologií s radostí mohu konstatovat, že nejen 14 členských států, které zatím podepsali tuto deklaraci, eh, jsou součástí hry, ale řada dalších členských států se chce připojit k tomuto společnému podniku. Například Polsko nedávno oznámilo, že je připraveno brzy podepsat tuto deklaraci, takže to je dobrá zpráva, Švédsko to tež a doufáme, že obdržíme dobré zprávy nejenom od středních a velkých zemí, ale také malých členských států. Je to totiž zcela zásadní, chceme-li vytvořit rovné podmínky po celé Evropě. A ještě jednu větu mohli, pane předsedo. Naší ambicí je vytvořit a dát přístup všem, kteří potřebují k těmto počítačům. A přesně z toho důvodu je zásadní vytvořit tento společný podnik a postupovat 50-50. Děkuji. Náš zpravodaj, Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Veškerá témata, která byla zmíněna, jsou důležitá. Rád bych využil této příležitosti a v rámci diskuse o této zprávě chci ještě zmínit pár dalších myšlenek. Nemůžeme příliš uspěchat tuto diskusi, protože na ní vysí naše budoucnost. Vzpomínám si na rok 2003, kdy jsme v Litvě diskutovali právě o počítačových systémech a o vysokorychlostních připojeních. A tehdy se mluvilo o kabelech, které bylo potřeba položit. Já jsem tehdy pracoval na ministerstvu dopravy a Říkali mi, že jsem na ty kabely dal příliš peněz. No ale nakonec se nám je podařilo nainstalovat a byli jsme šťastní, že jsme měli vysokorychlostní internet v Evropě, že jsme měli jeden z nejrychlejších eh, připojení v Evropě a po deseti letech jsme viděli ovoce. Doufám tedy, že Evropská komise bude schopná předložit veškeré potřebné odpovědi. Opravdu tady jde o naši budoucnost. Je potřeba konat rychle. Nesmíme na to zapomínat. Vyžaduje to od nás každodenní život. Děkuji. Děkuji vám všem. A nyní. Pozněvací návrhy musí být předloženy do 26. dubna 12 hodin. Všechno tady ve čtvrtek. Hlasovat v ITRE se bude 19. června a v plénu ještě bude hlasování potvrzeno. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na pozadu jednání, který má číslo 15, tedy výměna názorů s energetickým společenstvím. Měli jsme velmi zajímavé zasedání před rokem a půl, kterého se účastnili naši poslanci. Byl tam zastoupen výbor ITRE, ale byli tam také zástupci devíti parlamentů z východní a východní Evropy. Takže nyní vás chci přivítat ve výboru ITRE, výboru, který má na starosti průmysl, malé a střední podniky, výzkum, energetiku, částečně také klimatická témata, digitální agendu, obecně řečeno dokonce i vesmírnou politiku. Takže máme poměrně široký portfej a zapojíme se takto do reálné ekonomiky Evropské unie. Pan Janeš Kopač je dnes k dispozici, je to ředitel sekretariátu eh, energetického společenství ve Vídni. Je to Slovinec, tedy občan EU. Vítáme vás, pane řediteli, vítáme také členy parlamentu smluvních stran energetického společenství. A chci připomenout, že jsme zorganizovali tuto diskusi v souvislosti s druhým zasedáním panelu Evropského společenství. Ten první proběhl přesně před rokem. A chci také připomenout, že energetické společenství je mezinárodní organizace, ve které zasedá Evropská unie a země jich východní Evropy a Černého moře. A úvodní prezentaci přednese právě pan ředitel. Bude hovořit o práci své organizace a o aktuálních tématech, například palíček eh, čisté energie, což je určitě nejdůležitější akt pro nás ve výboru ITRE. A následovat bude diskuse s poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu. S tím, že smluvní strany velmi vítáme a doufáme, že se budou účastnit této diskuse. Nemáte před sebou jmenovky, takže bych vás poprosil, aby na začátku vystoupení jste se představili a řekli, ze které země pocházíte. Stačí, když mi řeknete jméno a zemi. Takže si vemte mikrofon, řekněte své jméno a zemi, tak abychom věděli, kdo tady dnes přišel. A začneme od eh, vedení skupiny. Od... Lesky, member of Macedonian Parliament. Goran Milevsky, makedonský parlament. Harry Lokvinec, makedonský parlament. Magin Čečeli, makedonský parlament. Kacha Kučeva, gruzinský parlament. Predra Kožul, Bosna a Hercegovina. Kde je další? Poslanci. Stačí jméno a zemi. Again, Šalia, member of parliament of Kosovo. Kosovo Sala Šalia. Nonda Svediu, Kosovo. Snažena Petrovič, srbský parlament. Žarko Mičin, taky srbský parlament. Andrej Hasa, albánský parlament. Edward Chelsea, albánský parlament. Velký ukrajinský parlament. Thank you for your presentation. Uh, now we can start. Děkuji vám, že jste se představili a nyní můžeme začít a dám slovo panu řediteli. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Pane profesore Busku, děkuji za to, že jsme byli pozváni na tuto schůzi, abychom mohli představit eh, náš pohled v Evropském parlamentu. Vdechne to jistě našemu parlamentnímu plénu čerstvou krev. Děkuji všem poslancům Evropského parlamentu, kteří eh, mají zájem o to být nyní s námi a, poděko- a podělit se s námi o svůj drahocený čas. Energetické společenství je panevropská organizace, která združuje Evropskou unii a sousední státy. Sousedství se neustále mění. Bývalí členové Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko, ty už nemáme, protože se staly členy EU, ale máme nové členy, Moldavsko, Ukrajinu a Gruzii a doufáme v budoucnu snad i v další země. Energetické společenství se po Radě Evropy stalo jedinou skutečně celoevropskou organizací, která združuje celý kontinent. Naše, na, naši smluvní partneři, to jsou ty světle modré země, eh, se zavázali jednostranně a dobrovolně eh, transponovat evropské aky v oblasti energetiky eh, v oblasti životního prostředí v některých aspektech a nedávno také v oblasti klimatu. Tady máme takový stručný přehled nedávného dění. Tohle jsou země, které transponovaly část a částečně nebo úplně eh, implementovaly třetí energetický balíček. Takže vidíte, že jenom tři z devíti smluvních eh, partnerů ještě netransponovali eh, energetický balíček. Gruzie proto, že se stala členem teprve velice nedávno, takže neměla čas Eh, bývalá Jugoslávská republika Makedonie eh, se na to chystá právě teď eh, a pouze Bosna a Hercegovina trošku brzdí ten politický proces. Letos je tedy volební rok a já si myslím, že se toho v této zemi příliš mnoho nestane. Jinak pokud si vezmeme trh s plynem a s elektřinou, tak naši smluvní partneři jsou oficiálně členy Evropského vnitřního energetického trhu a řídí se v podstatě stejnými pravidly. Zatím ještě nebyly transponovány e, síťové kódy, ale to je drobný detail. E, jinak veškeré AKI, e, jak vidíte na mapě, je transponováno. A abych parafrazoval Napoleona, Eh, tak eh, ten, ten řekl, kde, kde platí francouzský zákonník, tam je Francie, tak já říkám, kde platí evropské, aký tam je Evropa. Tady z toho textu toho asi příliš mnoho nevyčtete, já to nebudu celé číst, pouze bych chtěl říct, že se řídíme stejnou politikou udržitelnosti v oblasti energetiky jako Evropská unie. Pokud jde o obnovitelné zdroje, máme cíle 2020, stejné jako Evropská unie, pouze o něco méně ambiciozní. Energetická účinnost, to máme stejné jako Evropská unie, pouze o něco nižší ambice. A pokud jde o klimatické změny, tak to, to nemáme. Což začíná být problém. A doufáme, že tento problém vyřešíme letos pomocí diskuzí o cílech do roku 2030 protože oficiální členství eh, vnitřního energetického trhu, ale přitom dvě různé politiky nebo dva různé právní režimy, eh, to není eh, únosné. A proto budeme diskutovat o cílech energetické účinnosti v letošním roce a doufám, že budou nastaveny na úplně stejné úrovni, jako jsou v Evropské unii. Budeme diskutovat tedy o, také o cílech obnovitelných zdrojů, kde dojde k určitému spoždění oproti Evropské unii. A budeme diskutovat i o klimatických cílech. Já nebudu ukazovat eh, ten graf, eh, protože diskuze zatím ještě příliš nepokročila. Další problém, eh, o kterém bych se chtěl zmínit, jsou emise z velkých spaloven. Směrnice o velkých spalovnách vstoupila v platnost 1. ledna letošního roku a v podstatě všichni, všechny smluvní strany e, se rozhodly přijmout e, národní emisní plány. Například, abych to ilustroval, Srbsko se e, zavázalo k tomu, že uzavře osm uhelných elektráren do roku 2024. To je hodně na takovou zemi, jako je Srbsko. A samozřejmě z toho vyvstává otázka, co přijde potom, co přijde po uhlí. Diskuze na parlamentním plénu se věnovala obnovitelným zdrojům a také překážkám pro větší nasazení obnovitelných zdrojů na energetický trh. A já bych se chtěl zmínit o několika dilematech nebo kritických otázkách, které máme, eh, které mají smluvní, smluvní státy a které mají tyto problémy výraznější než eh, Evropská unie, než členské státy Evropské unie. Takže já se teď zmíním o tom, proč smluvní strany jsou na tom trochu jinak než Evropská unie. Tak za prvé dotace na fosilní paliva jsou zde mnohem vyšší než u e, členských států Evropské unie a my, se, my jsme se pokusili o výpočet s konkrétními čísly a kdyby se tolik eh, peněz, jako se dává na eh, fosilní paliva, dalo na eh, obnovitelné zdroje, tak situace ve smluvních státech by byla mnohem optimističtější. Druhý problém je podobný jako v některých členských státech a e, to jsou vysoká rizika investic do obnovitelných zdrojů. Určitě všichni znáte to srovnání e, německého think tanku Agora, staré zhruba dva roky, e, Jde tam o rozdíly mezi kapitálovými náklady na investice do obnovitelných zdrojů energie. Pokud si pamatuju, Řecko tam mělo 12%, Chorvatsko 11%, oproti tomu Německo 3 nebo 4%. E, takže to znamená, že investice do obnovitelných zdrojů v Německu je mnohem levnější než tatáž investice, dejme tomu, v Řecku. Ale když to srovnáte s našimi smluvními stranami, se smluvními státy, tak tam je to kapitálové riziko ještě vyšší. Takže z toho je vidět, že je zapotřebí pan evropský finanční nástroj, který by snížil rizikovost některých zemí, protože jinak eh, nebudou eh, probíhat eh, investice do obnovitelných zdrojů v těchto zemích. Dalším zásadním problémem jsou vysoká vstupní cla naše země je také zavádějí. Před několika lety to bylo velice módní. Ale Měli jsme dojem, že nyní v podstatě transponujeme směrnici o volném pohybu. Evropská unie samozřejmě učinila další krok vpřed. Vy jste vydali pokyny pro státní pomoc, eh, dotace a investice jsou levnější a levnější do obnovitelných zdrojů. Eh, ale u eh, smluvních států eh, ty někdy vězí stále ještě v historii a úroveň dotací je příliš vysoká, což samozřejmě brání používání obnovitelných zdrojů. Dále podceňována nebo podhodnocená státní pomoc. Tady bych chtěl dát k dispozici nejnovější příklad Eh, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž velice dobře řeší otázky státní pomoci, ale my, náš sekretariát nemá mandát nebo nemá kompetenci stejným způsobem intervenovat, tak jako to může dělat DG Competition. A proto státní pomoc eh, je v energetice mnohem přítomnější, mnohem eh, častěji se vyskytuje a e, úřady pro hospodářskou soutěž ve smluvních státech ji příliš neřeší. Dalším zásadním problémem e, je, že neexistuje politika transformace pracovních míst. Lidé potřebují nějakou vizi, lidé potřebují optimismus, potřebují nějaké vyhlídky na budoucnost. Existují určité jednotlivé projekty, které jsou poměrně zajímavé, zabývající se tím, jak zaměstnat horníky nebo jak je překvalifikovat na lesníky a jakým způsobem používat biomasu místo uhlí k výrobě elektřiny. Tyto projekty se ale spíše ztrácí v širším politickém kontextu. A posledním problémem e, je e, odpor k zavedení e, regionálního trhu s elektřinou. Mohu vám ukázat výsledky studie, kterou jsme publikovali asi před rokem, která ukazuje, že v jihovýchodní Evropě 271 milionů euro ročně by plynulo spotřebitelům z přeshraničního obchodování s elektřinou. Ale tam je samozřejmě ještě mnoho překážek mezi jednotlivými smluvními státy, které se snaží spíše izolovat, protože nic není hezčího než monopol. A hm, hrát si na svém vlastním písečku. Tady hezky vidíme hm, ten problém se státní pomocí. Na tomto grafu je vidět cena elektřiny v našem regionu v loňském roce 2017. A tahle čára, to je 80 euro za megawatt hodinu. Jak vidíte, tak to je víceméně běžná denní cena. Je to cena elektřiny vyprodukované v, nej, v nejnovější uhelné elektrárně, která se nyní plánuje v Kosovu čehož je vidět obrovský rozdíl mezi tržní cenou a s cenou, která byla eh, slíbena investorovi eh, pomocí státní garance. To znamená, že ten rozdíl musí někdo zaplatit a ten někdo to jsou daňoví poplatníci. To je tedy eh, ilustrace problému se státní pomocí, který je mnohem všudy přítomnější a mnohem palčivější eh, v zemích eh, západního Balkánu než eh, v Evropské unii. Přeskočím regionální iniciativy, ještě poslední slide, výzvy. Je před námi několik výzev, o některých už jsem se zmínil, ale některé musím ještě výslovně zmínit teď. Není dostatečný pokrok v normalizacích vztahů mezi Srbskem a Kosovem. v oblasti energetiky, což je eh, velice ožehavý bod celého regionu, který blokuje mnoho pozitivního regionálního vývoje na západním Balkáně. Tady je potřeba politická vůle na obou stranách, aby se to vyřešilo. Potom eh, postup řešení sporů v energetickém společenství je úspěšný, ale pouze v nekontroverzních případech ale e, nefunguje jako dostatečně odrazující mechanismus v případech, kdy jde o politické nebo komerční zájmy. E, momentálně diskutujeme o reformě smlouvy energetického společenství, e, diskutuje se o pozměňovacích návrzích momentálně v Evropské radě a kolegové z komise na tom intenzivně pracují. Já jsem je zapomněl přivítat na začátku. Děkuji, že jste přišli. Je zapotřebí, aby eh, energetické společenství lépe fungovalo. Eh, konec konců to byl jeden z cílů energetické unie, eh, když byla představena Evropskému parlamentu. Já doufám, že se to v brzké době naplní. A pokud jde o další politický vývoj, je třeba zajistit, aby energetické společenství eh, nezůstalo pozadu za energetickým přechodem eh, za energe- balíčkem čisté energie například. Váš kolega Claude Turmes a profesor Jiří Buzek eh, navrhli pozměnění, podle kterého balíček čisté energie by měl být předložen Ministerské radě energetického společenství, aby byl transponován i v našem regionu, a to šest měsíců po přijetí. Tento pozměňovací návrh eh, se stal poměrně nepochopitelně eh, terčem útoku některých národních delegací eh, uvnitř Evropské unie ale myslím si, že je velice důležité, abychom uchovali v energetickém společenství stejnou dynamiku jako v Evropské unii. Protože je velice snadné rozšířit propast mezi těmito dvěma asociacemi, což není naším cílem. A ještě poslední věc. Diskuze o cílech energetického společenství do roku 2030 už začaly a důležité je, aby se v nich pokračovalo. Což je primárně náš úkol a úkol komise. A já doufám, že na ministerské radě letos v říjnu eh, se dobereme k úspěšnému výsledku. Takže děkuji ještě jednou moc krát za pozornost a děkuji za vaši podporu. Děkuji. Eh, ještě já se představím. Eh, já se jmenuji Hans Olaf Henkel a jsem místopředsedou tohoto výboru. Sedím tady proto, že pan Buzek musel odejít někam jinam, už to nemohl změnit, tuto schůzku. Takže teď zahájíme diskuzi. Zatím mám čtyři přihlášené kolegy, kteří by chtěli vznést připomínku jako první se přihlásil pan Harry Lokvenec, člen výboru pro zahraniční věci v makedonském parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové z Evropského parlamentu, vážení kolegové z národních parlamentů členských států energetického společenství. Jakožto poslanec z makedonského parlamentu bych chtěl nejprve eh, informovat o určitých faktech ohledně využívání obnovitelné energie v Makedonské republice. Navzdory existenci příznivých podmínek k používání solární energie, téměř, máme, máme téměř 250 slunečných dnů ročně v průměru, tak v Makedonii se slunce zatím stále dostatečně nevyužívá k produkci energie. Částečně je to z důvodu eh, značných počátečních investic při zřizování slunečních kolektorů. Eh, kromě toho, navzdory příležitostem, eh, není dostatečně využíván odpad ze skládek, který by se dal využít k produkci energie a to též platí i pro větrnou energii a biopaliva. Eh, abychom dosáhli vyššího eh, podílu eh, obnovitelných zdrojů v budoucnu, plánuje se několik projektů. V roce 2002 by měl být spuštěn větrný park v první fázi, druhá fáze v roce 2021. Celková kapacita bude 50 MW a e, bude také zahájena výstavba v první fáze dalšího větrného parku. E, to bude 40 MW v období 2019 až 2021. E, celková instalovaná kapacita tohoto projektu by měla být tedy 50 MW. Potom výstavba vodních elektráren a reaktivace Eh, nebo znovu oživení eh, myšlenky využívání eh, hydroelektrárenského potenciálu řeky Vardar. Pokud jde o investice a plánované mechanismy konstrukce fotovoltaických elektráren, tak tady by bylo možné takovéto e, elektrárny e, dobudovat do roku 2020 v objemu až 70 MW. Makedonská republika e, využívá preferenční cla pro nákup a prodej elektřiny vyrobené v malých hydra, vodních elektrárnách, elektrárnách na biomasu anebo fotovoltaických elektrárnách a cílem je stimulovat produkci energie z obnovitelných zdrojů. Aby se zvýšilo používání energie z obnovitelných zdrojů, smluvní státy energetického společenství e, musí pomocí e, zacílených opatření e, stimulovat odběr těchto typů elektřiny. A to pomocí grantů a fondů a také informováním zejména podnikatelského sektoru a občanů o pozitivních dopadech obnovitelných zdrojů. Chtěl bych zdůraznit, že Schůze parlamentního pléna je vynikající příležitostí k výměně názorů v různých oblastech energetického sektoru. Pozitivní opatření, která se využívají v jiných zemích, by se mohla proměnit i v domácí legislativu a bylo by možné využít kontaktů s biznismeny a s občany a rozšiřovat jejich povědomí o důležitosti využívání obnovitelných zdrojů energie. Děkuji vám. Děkuji moc krát. Rád slyším, že pocházíte ze země, kde je tolik slunce. Tady v Bruselu máme téměř pravý opak, tady téměř neustále prší. Dalším je pan Zako Mičin, člen výboru pro ekonomii, regionální rozvoj, obchod, cestovní ruch a energetiku ze srbského parlamentu. Děkuji vám. Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení kolegové z komise, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že eh, Srbská republika eh, podstupuje proces vstupu do Evropské unie, Eh, zavázali jsme se vytvořit eh, stimulující prostředí pro intenzivnější využívání obnovitelných zdrojů. Jde nám o to, abychom našli trvalou alternativu k fosilním eh, palivům. Evropská regulace je součástí té stimulační politiky, která má za cíl zvýšit využívání obnovitelných zdrojů. Eh, na, o to se srbská vláda opírá při hledání národních cílů. Vzhledem k domácímu potenciálu obnovitelných zdrojů, struktura energetických eh, rezerv eh, a vyhodnocení jejího, její životnosti a možnost regionální spolupráce v oblasti energetických zdrojů, to vše vede k příležitostem v rámci energetického společenství k vyměňování eh, osvědčených postupů a administrativních postupů v oblasti obnovitelných zdrojů a výměně eh, těchto zdrojů mezi členy energetického společenství. Eh, Významným přínosem eh, energetického společenství by také mohlo být eh, využívání společného vodního potenciálu a mechanismu spolupráce, eh, které předpokládá směrnice o obnovitelné energii. Kromě toho podporování intenzivnějšího garantování eh, původu elektřiny by vedlo k tomu, že by byla eh, generována elektřina z obnovitelných zdrojů a to eh, by vedlo k lepší použitelnosti v rámci celého energetického společenství. Děkuji. Další je pan Šazí z Výboru pro životní prostředí obchod z albánského parlamentu. Dovolte, abych začal tím, že bych z celého srdce rád poděkoval za to, že jsme se stali součástí práce takto váženého výboru Evropského parlamentu. Stejně tak chci poděkovat za příležitost, že zde mohu pohovořit. Albánie před několika dny dostala doporučení, aby zahájila jednání s Evropskou unii. Doporučení od Evropské komise. Je to svého druhu uznání našeho ohromného úsilí a hlubokých reform, které máme v posledních letech za sebou. Je to zároveň ale povzbuzení do dalšího pokračování v naší práci. Takového pozitivního doporučení by se nám nedostalo bez reformy naší ekonomiky. My všichni víme, jak důležitá je energetika. Tedy posunuli jsme se ze své naprosto zoufalé situace před několika lety do situace tak dobré, jako ji dnes máme. Ale to bychom nikdy nedokázali. Nikdy bychom nedokázali reformovat energetický sektor bez spolupráce se svými sousedy, ale ani bez eh, pomoci spolupráce s energetickým společenstvím ve Vídni. Zjistili jsme, že dialogem, spoluprací, výměnou myšlenek, výměnou know-how můžeme dosáhnout toho bodu, kdy můžeme na sebe být poprávu pišní. Věc, kterou jsme se všichni naučili – co se týká obnovitelných zdrojů, tak tady je Albánie zcela obnovitelná, tak říkajíc, protože my máme elektřinu z vodních zdrojů, ale v posledních letech jsme zjistili, že když jsme součástí energetického společenství a jsme i součástí eh, expertních skupin v oblasti energetiky, tak máme dobré zákony, ale máme zároveň i stabilní instituce. Proto jsme odhodláni, že budeme pokračovat v tomto směru a budeme využívat všech výhod, které plynou ze členství v tak užitečných institucích, jako je třeba energetické společenství. Ještě jednou vám děkuji za to, že jsme se mohli stát součástí vaší práce. Uh, děkuji vám, pane Šasi. Teď pan Lev Pigicecky, který je členem výboru pro jadernou politiku, jadernou bezpečnost a palivové záležitosti ukrajinského parlamentu. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, že jste mi udělal slovo. Za prvé, jako poslanec, bych vám chtěl opakovaně poděkovat vám, Evropskému parlamentu a evropským institucím za podporu, kterou poskytujete Ukrajině. Ukrajina je totiž klíčovým hráčem v přenosu plynu v Evropě a je to pro mě velká čest a potěšení, že můžeme plnit tyto povinnosti již po dlouhá léta. Můžeme tedy Evropanům pomoci zajistit pocit bezpečí, co se týká dodávek plynu. A mohu zaručit, že učiníme všechno, co je v našich silách, abychom plnili své povinnosti i v budoucnosti. E, náš soused východní i severní totiž plynu využívá jako politického nástroje. Děkuji vám a těším se na další spolupráci v budoucnosti. A také bych eh, rád upřel svou pozornost na trh s elektrickou energií. Jak víte, Ukrajina je napojená na ten bývalý sovětský energetický systém s jedinou eh, výjimkou, což jsou ostrovy. My můžeme říct, že ukrajinský trh eh, se velice rozvíjí a proto celý trh s elektrickou energií eh, je velice velký, ceny jsou vysoké a proto vás chceme poprosit, abyste nám pomohli eh, v rámci smlouvy ENSOI a doufám, že ta spolupráce bude užitečná pro obě strany, pro Ukrajinu i evropský trh. My máme na Ukrajině daleko větší instalovanou kapacitu, takže můžeme podpořit a pomoci evropskému trhu v oblasti energie a vy můžete pomoci nám, abychom zvládli tu konkurenci, která pak povede k lepším cenám. Ještě bych rád řekl, že jsme přijali loni zákon o energetickém trhu. Teď ho implementujeme, implementujeme všechna tržní pravidla a pracujeme na aktualizaci subvenčního systému pro obnovitelné zdroje a jsme odhodláni splnit všechny, eh, všechno, co se od nás očekává v oblasti obnovitelných zdrojů. Děkuji vám za spolupráci a ještě jednou děkuji za pozvání. Děkuji vám, pane poslanče, za vaše vystoupení. Teď pan Dadan Sediu, první místo předseda výboru pro ekonomický rozvoj, infrastruktura, průmysl a obchod z kosovského parlamentu. Děkuji vám za příležitost být zde v Evropském parlamentu. Děkuji i kolegům z parlamentu energetického společenství. Kosovský parlament má proaktivní přístup k transpozici většiny nařízení dokumentů a předpisů z oblasti energetiky. Jak již řekl pan Kopač, tak eh, my stále máme dost co dělat, co se týká energetiky. Musíme spolupracovat se Srbskem abychom eh, zajistili lepší integraci do trhu s elektrickou energií. Jsme propojení s Albánií a od roku 2016 sice došlo k financování ze strany německé vlády, některých energetických strojů, ale zatím je nescela využíváme. Ten interkonektor by měl začít fungovat tak, aby z něj všichni mohli profitovat. Jak již bylo řečeno, Albánie se soustředí na obnovitelné zdroje a my jsme, Kosovo je závislé na lignitu. Ten interkonektor by měl umožnit eh, omezení závislosti na lignitu a využití těch kapacit, které jsou v oblasti vodní energie. Také máme dost co dělat, co se týká obnovitelných zdrojů. Třeba hlavní město teď má kogenerační projekt, takže asi 90 tisíc občanů teď využívá páru pro vytápění a my doufáme, že do roku 2021 zdvojnásobíme počet lidí, kteří opustí jiné zdroje topení, jako třeba elektřinu nebo nebo uhlí a přestoupí tedy na tento kogenerační vytápěcí projekt. Tady ten projekt eh, by měl přispět k rozvoji obnovitelných zdrojů. Také jsme v Kosovu předběžně udělili licenci soukromým eh, investorům do oblasti získávání energie ze slunce a větru. Doufáme, že budeme mít aspoň 250 MW instalovaného výkonu fotovoltaiky a větru do roku 2020. O něco později než v roce 2020. Pro nás je inter, imperativem, aby interkonektor Eh, do Albánie byl vyřešen a proto bych řekl, že je třeba mít integrovanější trh v celém regionu, tak abychom mohli profitovat ze spolupráce abychom eh, tu vzájemnou propojenost uměli využít. Ještě jednou dovolte, abych vám poděkoval za možnost vystoupit na půdě Evropského parlamentu. Doufám, že se nám podaří eh, splnit ty cíle, které tu dnes představil pan Kopač. Děkuji vám, pane Sediu. Možná, že ten fakt, že zástupci z Srbska i Kosova jsou zde přítomni, přispěje k řešení této situace. Děkuji. Eh, je někdo z poslanců Evropského parlamentu, který by se k tomu chtěl vyjádřit? Zdá se, že tomu tak není. Přece jenom je. Paní kolegyně, prosím. Děkuji. Chtěla bych vyjádřit hluboký respekt ke všem kolegům, kteří přišli, ale chtěla bych se vyjádřit i k té prezentaci. Ta byla velice zajímavá. Mě vždycky trochu trochu hněvá, když se říká, že není dost zdrojů na to, aby se obnovitelné energie využívaly tak, jak by se využívat měly a mohly, ale to by tak prostě nemělo být Měli bychom zajistit, že kapitál bude prostě dostupný tak, aby se stavěly energetické zdroje opírající se o obnovitelné zdroje. To je přece zásadní součást energetické unie. Také jste zmínil státní subvence a ono je zásadní, abychom to měli dobře pod kontrolou. Ano, musíme být dostatečně ambiciózní v tom, abychom ukončili dotace do fosilních zdrojů. Možná jenom myšlenka, kterou bychom si mohli odnést my poslanci, když diskutujeme s komisí, s komisařem Ševčovičem a dalšími, možná by byl dobrý způsob, jak se tomu věnovat, abychom jasně ukázali, Eh, že je tady silná kontrola státních dotací, že je to jasné a transparentní a mělo by se to propojit s lepším přístupem ke kapitálu, protože si myslím, že je to věc, kterou my bychom si pro sebe měli odnést, měli bychom být solidární se sousedními státy. Všichni pak profitujeme z větší energetické unie, z propojení i z angažovanosti v oblasti implementace cílů v oblasti klimatu. Ano, to je úkol, který bychom si měli odnést. Děkuji. Teď bych eh, poprosil pana ředitele z DG Energy, paní ředitelku, paní Megan Richards. Děkuji vám za příležitost pohovořit tady. Bylo to velice zajímavé, velice užitečné. Bylo zajímavé slyšet názory zástupců parlamentu energetického společenství. Hlavně v této době, kdy procházíme diskusemi v oblasti trialogu na téma tří legislativních aktů a balíčků pro čistou energii, je to opravdu pravou dobu a slyšeli jsme toho hodně od členských států energetického společenství, slyšeli jsme hodně o jejich aktivitách v oblasti obnovitelných zdrojů, ale tak, jak bylo řečeno, blízcí sousedi nemohou uzavřít své hranice. Energie by měla proudit přes hranice v jednotném trhu. A výhoda energetického společenství spočívá v tom, že se přibližují pravidla evropskému AKI. To samozřejmě platí pro ten balíček pro čistou energii. Tedy co se týká oné zprávy, governance a nařízení, tak Členské státy energetického společenství již mají jednotný výbor pro klima. Také jsme diskutovali již o těch národních energeticko-klimatických plánech. To zatím není ve stádiu legislativy, ale je tady jasný pokrok v té přípravné fázi. A samozřejmě, že sekretariát tady velice aktivně podporuje tyto země a jde tady také o otázku vypracování metodiky, která by pomohla eh, splnění cílů v oblasti obnovitelných zdrojů. Samozřejmě, jakmile ten balíček bude v parlamentu a v radě završen, tak eh, eh, oni se na to budou moc připravit, ale zatím jsou v té fázi přípravy. Další aspekty, které jsou také zajímavé, pro energetické společenství a pan Buzek zmínil jednu zajímavou věc, to je věc přechodu, kdy komise chce zajistit, aby ty uhelné regiony, které vlastně zatím žily z uhlí a jeho těžby, dostaly nějakou podporu, protože ti lidé, kteří v tomto eh, pracovali, bez pochyby mm, budou postiženi změnami. Jak jsem řekla na počátku, jde o rozšíření tohoto trhu a o propojení. To je téma, které tu také zaznělo. Ještě jeden další aspekt, který souvisí s klimatickými změnami. Jenom příklad. Ehm, monitorovací mechanismus by za normálních okolností bylo součástí aký v oblasti energetiky bude pod nařízením o zprávě, o governance, což je e, důkaz administrativního zjednodušení členských států. Nebude se to tedy dělat dvakrát, ale udělá se to naraz. Tedy chci vám všem po, poděkovat za to, že jste přišli a účastnili jste rozpravy. jsem ráda, že se účastníte práce energetického společenství a těším se na pokrok, kterého dosáhneme v implementaci všech těch legislativních aktů. Děkuji. Děkuji vám a teď na sám závěr poprosím pana Kopáče ještě jednou o slovo. Děkuji. Chtěl bych eh, především eh, poděkovat paní pan Bimt za to, že zmínila to téma paneuropeizace, když hovoříme o jednotném energetickém trhu. Již jsem zmínil, že ty účastněné země jsou formálně členy jednotného energetického trhu, tedy musíme hledat řešení, která přinesou stejný přístup na obou stranách této hranice. A jenom abych to ilustroval, třeba Evropská unie má sítě a má směrnice, které nařizují jednat neutrálně vůči účastníkům z druhé strany hranice. My máme stejné dokumenty, které znamenají, že naši účastníci jsou si rovni uvnitř energetického společenství. Černá hora, Bosna, Hercegovina, Srbsko a tak dále. Ale co se týká hranice EU, tak tam spoustu věcí tam není upraveno napříč hranicí tak, jako je to uvnitř EU a uvnitř toho společenství. A to je trošku divné. My se snažíme to překonat různými iniciativami. Teď o tom se zrovna hovoří v radě. To je takzvaná klauzule o vzájemnosti ta by zavazovala i členské státy EU na hranicích, aby respektovali aký, pokud e, země na druhé straně hranice ho také plně respektují. Paní Van Bimt, Van Bimt zmínila ještě jednu věc, která mě přivedla k tomu, že bych chtěl říct ještě něco. Pak máme Connecting Europe Facility, to je finanční mechanismus financovaný ze zdrojů Evropské unie, aby se rozšířila interkonektivita uvnitř EU. Někdy se objevují myšlenky, že by se to mělo sdílet i na projekty, které propojují členské státy EU s nejbližšími sousedy, které jsou v energetickém společenství, ale nejsou členy EU. Ale tady byla silná opozice proti tomu. Tedy celé to aky, které máme, v rámci transevropské energetické sítě. My to respektujeme stejně jako EU, ale něco tam chybí. E, chybí tam ten finanční mechanismus. A teď, když Evropská unie diskutuje o nové směrnici o obnovitelných, obnovitelných zdrojích a jde tady i o mm, e, ten kapitál a pohyb uvnitř Evropské unie. Teď je to trochu zmíněno v té poslední verzi toho dokumentu, takže, a to bych chtěl podpořit tuto diskusi, možná by bylo na čase učinit to panevropským aby bylo možno to implementovat na celém území. A to je to, které jsem ukazoval předtím na mapě při své prezentaci. Toto panevropská vize, která formálně je obsažena v tom energetickém společenství, potřebuje jistou praktickou implementaci. V, té, v tom čase, který tady mám k dispozici, mohu zdůraznit jenom několik málo bodů jako závěry. Rád bych vás požádal o podporu, aby členové energetického společenství byli eh, rovnocenými partnery na jednotném energetickém trhu. To multilaterální schéma bylo navrženo před 12 lety. Tehdy eh, s myšlenkou, jak dostat do hry Turecko, ale v posledních týdnech se Turecko rozhodlo být pouze pozorovatelem, nikoli smluvní stranou, ale uh, Mnohé další strany z toho mechanismu profitovaly z toho energetického společenství. Možná z toho bude profitovat jednou i Velká Británie po Brexitu, protože to je nejlepší možné schéma, kdy jste pořád součástí jednotného energetického trhu, i když nejste členem Evropské unie a nad námi tady nebude Evropský soudní dvůr, který již byl tolikrát uh, osočen z toho, že e, vnucuje svůj názor britskému soudnímu systému. Ale nechme to stranou. Energetické společenství je skvělý nástroj, jak spojovat evropský kontinent, takže využijeme toho, využívejme toho co nejintenzivněji. Máme dost trpělivosti a samozřejmě eh, Děkujeme výboru ITRE, děkujeme panu profesoru Buskovi, on je cosi jako patron energetického společenství a děkuji vám všem ještě jednou. Děkuji, vyřídíme to i panu Buskovi. A také mnohokrát děkuji za to, že jste vážili dalekou cestu a přijeli k nám. Bylo to určitě velmi zajímavé a produktivní. Teď se pustíme do dalších témat, ale můžete klidně zůstat a poslouchat další rozpravy, máte-li zájem. Dámy a pánové, nyní se dostáváme na téma výkonnostních emisních norem pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla. Návrh Evropské komise stanoví nové emisní normy pro osobní automobily a novolehká užitková vozidla pro období po roce 2020. Mimochodem, Envy je gestčním výborem. Náš výbor a výbor pro dopravu předkládají stanoviska. Spravodaj předloží návrh stanoviska, který má 36 pozměňovacích návrhů. Stanovili jsme se na to 30 minut Nejprve tedy dám slovo panu Delundemu a požádám jej, aby předložil svůj návrh stanoviska. Má pět minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, kolegyně a kolegové projevu za rok 2017 o stavu Unie pan předseda Juncker jasně řekl, že automobilový průmysl bude muset investovat do ekologických automobilů pro budoucnost. Stanovil dva důvody. Za prvé, že Evropa musí investovat do těchto automobilů, pokud se chce postavit do čela boje proti klimatickým změnám. A za druhé, Evropa do těchto aut musí investovat proto, abychom udrželi silný postoj na trhu pro své automobilové podniky. K prvnímu bodu. Je stále jasnější, že je potřeba konat, chceme-li zajistit, aby doprava byla v souladu s pařížskou dohodou. Druhý bod prezidenta Juncker, předsedy Junckera je stejně tak důležitý, protože evropští výrobci automobilů zaostávají v přechodu na nízkoemisní mobilitu. A tu potřebujeme, chceme-li zachovat konkurenceschopnost a inovativnost. Podle nedávné studie ECF existuje potenciál vytvořit 200 tisíc nových pracovních míst, pakliže přejdeme v případě automobilové flotily na nízké či žádné emise. Budeme mít výhodu prvního, který vstoupil do hry. A proto je potřeba stanovit jasné cíle na rok 2025 a přesunout se spíše k ekologičtějším výrobním možnostem. Přísnější normy také budou ke prospěchu, hospodářském prospěchu evropských spotřebitelů. Normy CO2, CO2 představovaly nárůst o 183 euro eh, v nákupní ceně automobilu, ale zároveň také ušetřili více než desetinásobek na palivu. 1366 na benzínová auta a 1080 euro na dýzlová auto a to právě díky zvýšené účinnosti a nižší spotřebě. Nesnížíme-li emise v automobilové dopravě, tak je to kvůli tomu, že se na evropský trh málo dostávají auta s nulovými emisemi. Evropská unie již přišla o vedoucí pozici a to prohrává s Kalifornií, s Čínou a s Japonskem. A chceme-li se opět postavit na první místo, tak politici musí stanovit cíle, které budou plně v souladu s požadavky klimatické politiky. Evropská unie zároveň zažívá selhání trhu vzhledem k tomu, že protože nemáme dostatek infrastruktury spotřebitelé nekupují tyto automobily a protože je nekupují, tak eh, se nevytváří infrastruktura. Nastavíme-li ambice výše, tak napravíme toto selhání trhu, navýšíme ekologická pracovní místa a postaráme se o to, že tento sektor přispěje k naplnění pařížských cílů. Co zelení nabízejí? Za prvé navrhujeme, aby průměrné emise nových automobilů byly sníženy o 45 do roku 2025 a to by se mělo zvýšit na 75% do roku 2030. Možná, že se to zdá jako příliš radikální návrh na první pohled, nicméně tyto cíle se týkají pouze nových automobilů, ne stávající flotily. Tyto cíle jsou ambiciozní, ale jsou dosažitelné. A chceme-li dodržet pařížské dohody a zajistit, aby automobilový průmysl byl ve vedoucí pozici v inovaci, tak je potřeba ji dosáhnout. Máme-li nahradit selhání trhu, tak navrhujeme minimální podíl nízko či bezemisních vozidel, což by mělo vést k přechodu k nízkouhlíkové mobilitě. Také je potřeba investovat do infrastruktury pro nabíjení těchto vozidel. A nakonec v hodnocení dopadů Evropská komise dochází k závěru, že zvýšení účinnosti o 50% do roku 2030 bude mít socioekonomické přínosy, nicméně Evropská komise nebere v úvahu dopady na veřejné zdraví zlepšením ovzduší. To znamená, že ty další výhody vlastně může být ještě daleko širší. A kromě toho je zde potenciál ještě větších sociálně-ekonomických pozitivní dopadu, jestliže zvýšíme cíle. Takže budoucnost vypadá růžově jak pro klima, tak pro automobilový průmysl, ale pokud pakli, že chceme naplnit tento potenciál, tak potřebujeme politicky konat a to teď. Děkuji. Děkuji, že jste také dodržel lhůtu. Nyní za EPP pan Salíne, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Děkuji také zpravodaji, který nám připomenul celou škálu problémů, které máme před sebou. Je bez pochyby, že před námi stojí poměrně vysoká výzva, máme-li naplnit pařížské dohody a závazky, které z ní pro nás vyplývají. Myslíme to zcela vážně. Spravodaj velmi dobře popsal situaci. Chybí zde motivační faktory. A to je potřeba změnit. V návrhu komise se hovoří o snížení o 50 a 70 ze 30 na 70 do roku 2030. To by v podstatě znamenalo, že bychom tady udělali skutečně revoluci v automobilovém průmyslu. Obávám se, že by to následně narušilo situaci tohoto průmyslu. Myslím si, že bychom se měli zamyslet nad přechodnými dopady na automobilový průmysl. Třeba bychom, měli, třeba bychom mohli mít cíl, nějaký předběžný cíl a pak cíl na rok 2025. Když budeme stanovovat cíle pro rok 2025, tak budeme vycházet z eh, období 2021 2022, takže tam v podstatě půjde jenom o tři roky. A pokud dáme výrobcům jenom tři roky, tak je to málo. Automobilový průmysl je velmi komplikovaný. Máme tam široký dodavatelský řetězec, který by v podstatě za tři roky musel udělat revoluci ve své výrobě, než kvůli údržbě. Souhlasíme s těmito cíly, ale je potřeba, abychom to brali odpovědně, protože jinak v těchto cílích tkví určité nebezpečí. Máme k dispozici údaje, které nás nutí k tomu, abychom přistupovali k celé situaci realisticky. Máme údaje za rok 2017. Vidíme, že došlo ke, ke snížení prodeje dýzlových automobilů, nicméně se v tom období zvýšil počet prodaných benzínových automobilů. Spotřebitelé prostě se řídí podle skutečného světa. Nakonec tedy kupuje auta, která jsou levnější a přitom znečišťují více. Musíme naplnit cíle z pařížské dohody, ale vycházet z reálné situace a ne ze světa snů. Děkuji. Nyní má slovo pan Popa. Navrhované cíle jsou velmi ambiciozní, především berouc v úvahu, že podíl bezemisních a nízkoemisních automobilů v Evropské unii je asi 4%, tedy z prodeje nových automobilů. Elektrické automobily s nulovými emisemi představují 1% celkového prodeje v tomto ohledu je náš cíl velmi ambiciozní. Chceme dosáhnout těchto cílů snížením emisí u automobilů. K tomuto snížení musí přispět výrobci, ale to nestačí. Je potřeba, aby ta auta také kupovali spotřebitelé. Musíme se na to podívat z pohledu ceny automobilů, průměrného příjmu a dojezdu elektrických automobilů. Chceme-li ovlivnit chování spotřebitelů, tak potřebujeme finanční pobídky, nejenom informace. A navíc je potřeba více investovat do, na, do infrastruktury pro nabíjení elektrických automobilů. Je potřeba podporovat výzkum, vývoj a inovaci v této oblasti. A to daňovými pobídkami například ale také spoluprací s eh, vysokými učeními technickými, tak abychom podporovali technické dovednosti v oblasti, v oblasti mikroelektroniky, testování a ověřování automobilů a jejich součástí. Nesmíme zapomínat na to, že je potřeba výrobce motivovat. Děkuji. Děkuji. A za ECR mis, pan Tušenovský. Děkuji, pane předsedo. Eh, také bych poděkoval za předložený návrh, který beru jako skutečně určitý extrémní návrh, eh, kam až je možné se na to dívat. Eh, já bych byl velmi rád, aby jsme měli eh, i určité podvědomí, že automobilový průmysl patří skutečně k evropským tahounům ekonomiky. V průmysl, automobilovém průmyslu uvádí se 12 milionů lidí, pracuje přímo, je zaměstnáno a jenom investice do výzkumu a, a vývoje jdou v řádech 40, 40 miliard euro ročně, což je obrovský objem. A jestliže na e, tyto Eh, tento, tuto ekonomiku nasadíme příliš drastické ambiciozní cíle, tak se nám může eh, velmi, velmi silně rozhýbat eh, celý tento, tento ekonomický model se všemi návaznostmi, které, které s tím jsou spojeny. Návrh se zabývá pouze emisemi CO2, ale hlavním cílem Evropské unie by mělo být Eh, především nalezení vyváženého rozumného postupu na snížení všech emisí. Neměli bychom se soustředit na CO2 tak, jak už se to v minulosti stalo a vlastně NOx někde utíkal potom bokem. Eh, tak, jak bylo při eh, šetření Dieselgate docela jasně ukázáno. Velmi bych proto apeloval i na technologickou neutralitu. My se tady v tomto návrhu zabýváme velmi silně Eh, směrem eh, elektromobility nebo elektromobilů a zapomínáme, že jsou zde další technologie, které eh, mohou zvítězit v tom otevřeném boji. Není nic horšího, než, než když administrativa politika začne, začne příliš proce, pro, prosazovat jednotlivé, jednotlivý směr a ekonomika si začne vybírat nějaký jiný. Co považuji za, za velmi jaksi přehnaný návrh, je skutečně to, jak urychlit, a říkali to již kolegové přede mnou, jak zvýšit ještě ty ambiciozní cíle z 30% a víc, když už 30% už je pod mírou kritiky a je to nad, nad eh, cíly klimatického balíčku. Já bych byl, byl velmi rád, abychom dodržovali skutečně technologický rozum, technickou a e, rozum toho, kam směřovat, než jenom jít politickou ambicí, i když rozumím tomu, že je potřeba klást před automobilový průmysl e, větší, větší úkoly. Na druhé straně bychom to neměli přehnat, abychom neohrozili a nedostalo se nám to zpátky v, jiných, v jiné rovině. Děkuji, pane předsedo. Thank you, Mr. And now Mr. Děkuji a nyní pan e, Rike. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také zpravodaj za odvedenou práci. Já mám dvě obecné připomínky. Za prvé, přes název se zde hovoří o třech různých tématech. Ekologických, klimatických, zdravotních, technologických, tedy jaké jsou nejlepší technologické volby pro 10, 15 následujících vět a následně ekonomická témata tedy podporovat konkurenceschopnost, ale zároveň eh, posílit tento důležitý průmysl. Je potřeba to vyvážit a mám pocit, že zpráva to vyvažuje. To je první připomínka. A za druhé, inklinujeme k vozidlům s nulovými emisemi a já myslím ale, že je potřeba vzít v úvahu celkový um, dopad uh, ekologický, protože nesmíme zapomínat na to, že polovina naší elektřiny se stále vyrábí z neobnovitelných zdrojů. Mně tedy připadne, že tento návrh je extrémně ambiciozní, ale často některé z těchto cílů nejsou dosažitelné. Navíc sociální hodnota emisí, to je další věc. Pokud si pře- počítáte to na kilometry a na pasažéry, tak je to něco jiného, než když to měříme obecně. Prostě záleží to také na tom, kolik v tom autě jede lidí. Je to potřeba přepočítat na lidi, nestačí to jenom přepočítat na auta. Také bychom si měli znova zamýšlet nad infrastrukturou pro tato vozidla. Je to úplně něco jiného, když dojezd toho vozidla je 150 a 500 kilometrů. A obecně k tomu bych řekl, že zpravodaj tady stanovuje dosti extrémní ambice i nad rámec toho, co by chtěl výbor pro životní prostředí. Já mám ale přesto za to, že na tento návrh komise je potřeba se dívat i v souvislosti s předchozí regulací. Já mám pocit, že tento návrh je vyvážený a rozumný a že bere v úvahu všechny tři aspekty. A z toho důvodu si myslím, že návrh komise bychom měli bránit. Je totiž v souladu s našimi ekologickými ambicemi a v souladu s naší hospodářskou kapacitou. A nakonec chci říct ještě jednu věc. Samozřejmě, že se snažíme naplnit cíle pařížské dohody. Kopu 21 se neúčastní doprava. Není to tedy úplně vyvážené. A naše skupina se k tomu staví tak, že Evropská komise předložila návrh, který se možná dá trochu zlepšit, ale už tak jako tak je považován za akceptovatelný. Děkuji. Také děkuji panu Rikému a nyní za GUE Pan Silikiotis. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. S vaším dovolením bych také na samý začátek poděkoval panu zpravodaji Dalondemu za jeho návrh stanoviska. Vytvořil velmi pozitivní rámec pro další diskusy. Skupina GUE má za to, že je potřeba naplnit veškeré cíle, které byly stanoveny a snižovat emise CO2, především u nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Ale tyto cíle, chceme-li je naplnit, musí být realistické a musí vycházet ze všech údajů, které máme k dispozici i od automobilového průmyslu. Často se stane, že stanovíme cíle, které nejsou realistické a v podstatě výsledek je eh, kontraproduktivní jak pro lidi, tak pro celou společnost. Potřebujeme především srovnatelné údaje pro různé části automobilové flotily, tak abychom byli schopni porovnat jednotlivá vozidla podle emisí. Zásadně také podívat se na dopady na zaměstnanost. Potřebujeme zacílené kvalifikační programy. Potřebujeme užší spolupráci se sociálními partnery. Také potřebujeme dostatečnou infrastrukturu, včetně dobíjecích stanic. A pokud selže trh, tak je potřeba do toho věnovat veřejné finanční prostředky. je potřeba zvážit veškeré technologické možnosti, které jsou na stole. Nejde o to, abychom si zvolili vítěze. nejsou to jenom elektromobily, máme jiné další možnosti. Takže dopředu si nezavíráme před ničím dveře. Teď k měření emisí. Musí to být ve skutečných podmínkách skutečného provozu daných vozidel. Pokud takto budou probíhat zkoušky, tak se budeme, vy, tak se budeme schopni vyhnout skandálům, které jsme zaznamenali v minulosti. Potřebujeme mít dostatečné vědecké údaje. Děkuji. Děkuji a nyní se hlásí šest poslanců a poslankyň tohoto výboru a poprosím je, aby se každý držel jedné minuty. Jako první má slovo paní Van Brent, prosím. Děkuji mnohokrát, pokusím se o stručnost. Já jsem si vyslechla pana zpravodaje a stínové zpravodaje. Všichni odkazovali k pařížské dohodě s tím, že se jí máme držet, ale pak se objevily argumenty, proč je potřeba abychom se drželi návrhu Evropské komise. Myslím, že všichni víme, že návrh komise má velmi slabé ambice. A to do té míry, že nenaplníme pařížské cíle. Důležité je, aby se tento výbor zabýval nejenom pařížskou dohodou, ale také budoucností automobilového průmyslu. Je potřeba, aby se do toho zapojovala všechna odvětví. Pokud se nebude dostatečně snažit, nebude dostatečně snažit automobilový průmysl, tak to budou muset dohnat jiná odvětví. Dále je důležité, abychom stanovili ambiciozní cíle snižování emisí CO2, ale také v oblasti nulových emisí CO2. A za chvíli se dostanu i k otázce odstraňování starých technologií. Prostě chtěla bych většinovou podporu pro ambiciozní cíle, které musíme stanovit. Měly by být ambicioznější než v návrhu komise. Také musíme být ambiciozní i v mandátu nízkoemisních automobilů. Měli jsme v tomto výboru šetření, prostřednictvím výboru fungovalo to velmi dobře. A možná si vzpomínáte, že v tomto parlamentu byla velká podpora pro podporu zprávy výboru, který šetřil Dieselgate. A pak jsme v podstatě skoro všichni hlasovali proto, aby do roku 2035 byla postupně odstraňována auta s vysokými emisemi. Takže doufám, že se budeme držet eh, názoru, které jsme zaujali ve výboru pro vyšetřování Dieselgate, ale také v plénu. Děkuji. Paní Verne, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Za prvé děkuji eh, zpravodajům a jsem ráda, že náš výbor se teď může věnovat tomuto důležitému dokumentu. Souhlasím s kolegyní van Bremt. Samozřejmě, že musíme udělat hodně pro to, abychom dosáhli cílů v oblasti klimatu, které jsme si sami dali, ale musíme se přehoupnout přes ten práh, za kdy se to skutečně automobilovému průmyslu vyplatí investovat do elektromobility a dalších. Proto potřebujeme uh, opravdu ty prahové hodnoty. Také bychom potenciální soukromé investory kteří chtějí nebo musí investovat do infrastruktury, tak pro ně je třeba zajistit eh, bezpečné nebo pravidelné podmínky, tak aby mohla vzniknout poptávka. Nadále si myslím, že je tady velká překážka pro spotřebitele, aby se rozhodovali ve prospěch těch nízkoemisních vozidel a to spočívá hlavně v tom, že je pro ně nedostatečná infrastruktura. Proto bychom některé ty sankční poplatky od výrobců měli přesměrovat do podpory soukromých investic do infrastruktury. A důležité je, a předtím nesmíme uzavírat oči, aby tahle proměna nevedla k nežádoucím sociálním projevům, tedy zánik pracovních míst v automobilovém průmyslu. Změna tedy musí být projednávána se sociálními partnery a s odbory. Ti se musí podílet. Klimatická ochrana klimata, klimatické změny, no to je mamutí úkol, který nesmí dopadnout pouze na bedra zaměstnanců a zaměstnavatelů v automobilovém průmyslu. Oni nemohou mm, zachránit všechno v téhle oblasti. A samozřejmě je tady nutné vedle těch sankčních poplatků Eh, do infrastruktury, vést k alternativním palivům a je třeba se tomu věnovat ze všech sil a samozřejmě je třeba být dostatečně ambiciozní ve vztahu k cílům 2030, je třeba ty cíle formulovat tak, aby se časový aspekt eh, také dostatečně zohlednil. Je tady potřeba rekvalifikovat lidi a změnit výrobní procesy. Děkuji a jsem zvědavá, co z toho na konci bude a těším se na další spolupráci. Pan Lika. Děkuji mnohokrát. V loňském roce jsme diskutovali o mém pozměňovacím návrhu, u směrnice o energetické účinnosti budov. Viděli jsme tam pevné cíle, renovace parkovišť, vybavování nových parkovacích míst a stanicemi pro dobíjení. Pokud to neuděláme, jak jsem říkal, nebudeme mít elektrické automobily. Uběhl rok a situace je přesně taková, jako jsem v loni předpokládal. V loni jste odmítli povinné cíle a teď diskutujeme o tom, jaké máme mít ambice pro rok 2025, 2030, 50, já nevím. Prostě pokud nebudeme mít dobíjecí stanice, tak se nedostaneme ani na 5%, protože nikdo si je nebude kupovat, protože je nebude moci používat. Tato směrnice by také měla být v souladu s cíly pro eh, dobíjecí sítě, jinak to bude nerealistické, jenom se nám lidi budou smát, že máme zase nějaké zvláštní nápady v Evropském parlamentu. Budou si z toho dělat vtipy, nebo budou říkat, že je to science fiction. To je první věc. Za druhé, vyhněme se riziku výběru dopředu nějaké jedné technologie. Chceme-li dosáhnout 10%, tak je potřeba, aby ty technologie byly vyzrálé. Zdálo se mi, že zpravodaj chce uh, se odklonit od vodíku. Já si myslím, že to není dobrý nápad. Měli bychom se od samého začátku zabývat všemi technologiemi a uvidíme, která z nich nakonec obstojí. A za další, Měli bychom se zeptat Evropské komise, jak to vypadá s dopady. Jaké cíle jsou skutečně realistické? Kathleen van Brent měla velkou pravdu v tom, co říkala. Musíme vědět nejenom, jaký cíl si stanovíme, ale také, jak ho naplníme. Mimochodem, já mám rád auta na vodík a Eh, věřím, že v budoucnosti nebudeme mít jenom auta na elektřinu. Nikdy nevíme, jak to nakonec dopadne. Měli jsme pocit, že budeme mít nějaké zázračné řešení pro tyto automobily, ale prostě uvidíme, jak se to bude vyvíjet, eh, jak také jednotlivé státy budou investovat do infrastruktury pro nabíjení. Ať už budeme mít vodík nebo elektřinu nebo nějaké jiné řešení, je potřeba tomu nechat otevřené dveře. Mám pocit, že zrovna teď v Německu testují vodíkové, eh, vodíkové baterie. Eh, možná, že ty nakonec vyhrají, ale v každém případě musíme mít především infrastrukturu. Musíme učinit skutečná opatření, tak aby nakonec jsme nevytvářeli nějaký, nějaké sci-fi. Mám pocit, že se nám to nepovedlo úplně s energetickou účinností budov. Tady lidé říkají, že tyto cíle jsou nedosažitelné, protože prostě nemáme stanice, ať už na vodík, anebo na elektřinu. Děkuji, nyní má slovo pan Martan, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nebojme se pokroku. Nebojme se zrychlit pokrok. Tady v podstatě souhlasím se pravodajem. Potřebujeme poslat jasný signál i automobilovému průmyslu. Funguje to rok 2022, to je v podstatě za pár let, tam jsou schopni poskytnout 8 nových elektromobilů. Volkswagen řekl, že do roku 2030 v podstatě veškeré automobily budou mít i v elektrické verzi. Máme země, které řekly, že mezi roky 2030 a 2040 v podstatě nebudou mít v městech povolené žádné motory jiné než eh, bezemisní. Takže vidíme, že to funguje. A také souhlasím s tím, co říkali někteří kolegové a kolegyně musíme z veřejných peněz investovat do infrastruktury. A komise by zase mohla navrhnout, aby třeba se z veřejného dluhu odepisovaly tyto investice, protože zase to by, je roze, to by je rozproudilo. A souhlasím s tím, co říkali kolegové v tom, že je potřeba zajistit různorodost dostupných technologií. jedni chtěli etanol, biopaliva, ale v nějaké třetí generace, řekneme, řekněme, to by také jak si měla být možnost. V každém případě je potřeba mít k dispozici dostatek energie, které budeme potřebovat pro ta vozidla. Každý z nás jezdí v průměru 25,2 km denně. A Myslím si, že by se dalo optimalizovat způsob nabíjení a mohl by lépe spolupracovat s inteligentními domy. Je potřeba, abychom byli inovativní a chtěl jsem jenom podpořit eh, zpravodaje. Děkuji. Paní Grostet, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já musím říci, že si dělám obavy ze stanoviska zpravodaje, a to z řady důvodů. Byť tedy souhlasím s ambiciozními cíly týkající se snížení emisí CO2. Nicméně elektromobily to není otázka zítřka. Máme zde tržní záležitosti, problémy infrastruktury, Znamená to, že tady budeme muset mít eh, na všech chodnících zásuvky ve městech. Soustředíme se tady pouze na hybridy, které, jsou, eh, které se nabíjejí elektřinou, nebereme tady v úvahu jiné technologie, jako třeba vodík. A proto si tady myslím, že bychom měli mít eh, technologicky neutrálnější návrh. Co se týče cílu na rok 2030, tam nemám problém, ale mám obavy z nedostatku flexibility roku 2025. V roce 2022 teprve budeme znát ty potřebné údaje, zbývají nám pouze tři roky, zatímco průmyslový cyklus je delší. A navíc si myslím, že by bylo důležité dělat rozdíly mezi osobními automobily a lehkými užitkovými vozidly. A nakonec chci říci, že návrh Evropské komise mně přišel uh, dobrý, trochu zlepšitelný. To ale neplatí pro stanovisko našeho zpravodaje který vychází podle mě z dogmatické pozice, která se příliš liší od eh, průmyslové reality. Děkuji. Merci, madame. Děkuji a Radio Luxemburg, prosím. Já jsem autorem této zprávy, takže eh, já jsem autorem jedné zprávy, takže jenom velice stručně. Víte, ona existuje fyzická realita za určitými technologiemi. Vodík je třikrát méně účinný než elektřina. Takže pro hydroautomobil potřebujete trojnásobek energie, protože potřebujete elektrolýzu. Syntetická paliva, tam to musíte vynásobit osmi nebo desíti. Je tedy jasné, že elektrická vozidla jsou daleko efektivnější než jiné alternativy, pokud chceme eh, se dostat s emisemi na nulu. Ano, budeme mít auta na vodík, ale prostě, když se podíváte na fyziku, tak uvidíte, že půjde hlavně o elektrická vozidla. Když Dominik říká, eh, že to není jasné s hodnotami CO2, možná to nevíš, ale ve Švédsku investovali do první generace ekologických baterií. 100% elektřiny je z obnovitelných zdrojů a ty baterie budou 100% recyklovatelné a kobalt a nikl bude ze Švédska anebo z dolů, které eh, jsou trvale udržitelné, pokud nebudou v Evropě. Takže nedívejme se na to z pohledu včerejších baterií. Je potřeba se podívat na baterie tak, jako se budou vyvíjet za rok nebo za dva, jak se budou vyrábět. Evropská komise navíc předloží návrh evropského označení ekologické baterie, a to z toho důvodu, že chceme-li dotáhnout Ázii, tak je potřeba, abychom investovali do budoucích ekologických baterií. A právě proto stanovujeme toto označení, tak abychom jaksi chránili tento nový trh. A poslední věc. Elektrická vozidla i v rámci stávajícího energetického mixu jsou pětkrát efektivnější než dýzly anebo benzínová vozidla. A to i na základě energetického mixu, který máme. A ve směrnici o obnovitelných zdrojích, o které vyjednáváme, jasně říkáme, že elektřina, která půjde do elektromobilu, bude z obnovitelných zdrojů. Jinými slovy, tedy uhlíková bilance je tady jasně ve prospěch elektrických automobilů. Pardon. Yes, thank you, Chairman. I would like to also... Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl říct několik slov, protože tohle je nesmírně důležité a zajímavé téma a víme, že nás budou čekat velké výzvy, eh, pokud jde o emise z dopravy, protože, jak všichni víme, to je jediný sektor, kdy se emise neustále jenom zvyšují. Takže čekají nás velké výzvy a zároveň víme, že to bude nějakou dobu trvat. Není jednoduché rychle snižovat emise. Jenom čtyři členské státy v celé Evropské unii produkují nyní méně emisí ze silniční dopravy než v roce 1990. Mezi nimi eh, moje země Finsko. Ale ve většině zemí se emise zkrátka jenom pořád zvyšují. A podle mě je důležité, abychom měli technologicky neutrální přístup. Neměli bychom eh, vybrat jednu technologii, kterou budeme používat, protože potrvá nějakou dobu, než budeme mít nová vozidla a nejrychlejší způsob, jak snižovat emise teď, je eh, to jsou obnovitelná paliva. S udržitelností eh, je mnoho problémů, jak víme, a zároveň je dobře, že podporujeme elektromobily, ale i tady jsou samozřejmě překážky. Jak víme, tak eh, technologie baterií zatím není příliš udržitelná a rozvinutá, to si taky bude žádat čas. Pak jsou tu další slibné technologie jako vodík, plyn a eh, další typy paliv. Takže tenhle technologicky neutrální přístup bychom si měli uchovat. Automobilový průmysl, ať potom rozhodne, jak na nejefektivněji snižovat emise, o tom bychom neměli rozhodovat my o technologii. A e, neměli bychom se soustředit pouze na paliva, protože i další věci musíme brát v potaz. E, mimo jiné samozřejmě celou infrastrukturu a logistický systém, jaká je jeho efektivita, jak je naplánovaný celý dopravní systém a potom samozřejmě technologie vozidel jako takových. Takže to je celá řada e, odvětví a v nich všech musíme působit, protože nás čekají velké výzvy a měli bychom mít technologicky neutrální přístup. Děkuji. A teď za komisi pan Runge Metzen. Děkuji moc krát za to, že jste dal slovo komisi. Tak v tuto chvíli eh, bych patrně měl trochu vysvětlit eh, návrh komise a vysvětlit, eh, proč jsme došli k číslům, která jsou mnohem nižší než v návrhu pana zpravodaje. Komise zkoumala tři aspekty. A to dopad na životní prostředí, dopad na spotřebitele a také sociální dopad na zaměstnanost, zejména ve světle inovací. Když se podíváme na dopad na životní prostředí, tak mnozí z vás hovořili o pařížské dohodě a e, Evropská unie se zavázala snížit emise o nejméně 40 do roku 2030 oproti úrovni z roku 1990, což si v, sektoru, v sektorech mimo ETS žádá snížení v průměru o 30 do roku 2030 oproti roku 2005. E, když se podíváme konkrétně na silniční dopravu, tak e, tady není úplně nejlevnější snižovat emise, ale nákladově, účinná, eh, nákladově účinné snižování emisí eh, by bylo zhruba kolem 5%. Návrh komise by nás dostal zhruba na 22%. Takže tímto samotným jedním návrhem eh, nemůžeme snížit emise v silniční dopravě na požadovanou úroveň. Ty ostatní, ostatní podíl snižování emisí bude mít e, na starost e, e, standard CO2 pro nákladní, vozidly, který, no, nákladní vozidla, který přijde v květnu. A potom jsou tu další politiky, jako je revize eurovinety, směrnice o čistých vozidlech, směrnice o kombinované dopravě a samozřejmě také, což je velice důležité, a někteří poslanci na to odkazovali, je to eh, palivový mandát a návrh eh, směrnice o obnovitelných zdrojích a konečně členské státy také budou mít své národní a lokální politiky. Protože pokud jde o řízení dopravy, nemyslím si, že Brusel je vhodným místem, eh, který, které by se tomu mělo věnovat pro celou Evropu. Takže když se podíváme na možnosti dalšího snižování, například o 40%, tak to by znamenalo 3% body CO2. Celkově by to tedy nepřispělo příliš velkým dílem, kdybychom zvýšili ambice. Pokud jde o úspory spotřebitelům, tak když se podíváte na návrh komise, tak ten 30% cíl povede k úsporám za rok 2030, do roku 2030 zhruba 1400 euro každému spotřebiteli. Pokud ale eh, samozřejmě zvýšíme cíl, znamenalo by to, že ten přínos pro spotřebitele by se postupně snižoval. Takže pokud bychom zvýšili cíl na 40%, pak by to kleslo na 400 euro. Pokud bychom zvýšili cíl na 50%, snížilo by se to eh, o 1000 euro. A to zkrátka proto, že by vzrostly výrobní náklady. Pokud jde o dopad na zaměstnanost, o tom už se diskutuje a objevují se z různých zdrojů, z různých studií velice různá čísla a je potřeba se podrobně dívat na premisy, ze kterých tyto studie vycházejí. Když si vezmeme návrh komise, tak tam eh, ten 30% cíl by nevedl k poklesu zaměstnanosti, naopak k postupnému zvyšování zaměstnanosti a jedním z důvodů je eh, kombinace technologií. Eh, přispívajících 30% cíli, protože tam je poměrně značný podíl eh, hybridních elektrických vozidel, eh, které by se staly součástí vozového parku a jak víte, tato auta mají dva motory, elektrický motor a spalovací motor, takže pokud je o dopad na zaměstnanost, tady by nedošlo k drastickému snížení pracovních míst. Pokud jde o čísla ze zprávy ITRE, tak tam se zmiňuje až 45% v roce 2025 a 75% v roce 2030, tak eh, samozřejmě tady by ten dopad byl mnohem drastičtější. Když si vezmete návrh eh, vozidel s nulovými emisemi, do kterých se nebudou počítat vozidla s nízkými emisemi, tak potom by samozřejmě neexistovalo tolik eh, hybridních elektromobilů. Takže těžko říct, jak by se to projevilo na množství pracovních míst a nevím, jestli by to vedlo k přílišnému zlepšení. Komise eh, svým návrhem usiluje o hladký přechod k nízkoemisním vozidlům a k vozidlům s nulovými emisemi. A zároveň dává dostatek času e, k přeškolování pracovníků v současném automobilovém dodavatelském řetězci což je zejména důležité pro evropské regiony, které jsou na tomto průmyslu závislé a takových regionů je poměrně hodně. A to si myslím, že by mohlo být z mé strany vše. Vím, že je potřeba ještě diskutovat dále. Myslím si, že zítra se někteří z nás setkáme na výboru TRAN a brzy také ve výboru ENVY, které, který bude připravovat stanovisko. Komise samozřejmě velice ráda přispěje komentáři a další analýzou bude-li to třeba. Děkuji vám. Děkuji moc krát a teď eh, na závěr bude mít slovo opět zpravodaj pan Dalunde. Děkuji moc krát, děkuji za tuto příležitost k diskuzi o této důležité záležitosti. Pár slov k projevům mých kolegů. Někteří se bojí, že příliš vysoký cíl by způsobil eh, rozvrat. Já si ale myslím pravý opak. Evropa už teď zaostává, protože se příliš soustředila na slepou uličku dýzlu, zatímco Kalifornie, Čína a Japonsko pokračují s eh, vozidly s nulovými emisemi, kterým patří budoucnost. Eh, nemůžeme chránit to, co je staré, protože pokud průmysl bude vyrábět auta minulosti a ne auta budoucnosti, tak tak eh, to nepovede k, dost, eh, k potřebným výsledkům. Pokud jde o sociální aspekt, tak někteří se domnívají, že ze sociálních důvodů je potřeba oddalovat zelený přechod. Ale podle mého názoru, pokud budeme eh, řešení oddalovat někam do budoucna, tak pak ta křivka bude velice strmá, až na to konečně dojde. Myslím si, že dopady na sociální situaci a na pracovní trh by byly nyní mírnější, kdyby nastaly dříve. Někteří eh, mají také starost o eh, místo automobilového průmyslu na trhu a eh, ve společnosti. Mé řešení ale poskytne příležitost k investicím, inovacím a získávání nových dovedností. Myslím si, že při nastavení správného rámce by automobilový průmysl prosperoval, mohli bychom se stát v budoucnu lídrem a předním vývozcem vozidel. Děkuji vám, pane Dalunde. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů k návrhu stanoviska byla stanovena na 26. dubna eh, ve 12.00. Ještě jednou 26. dubna 12.00. Eh, Teď jdeme na další téma. Eh, podpora čistých a energeticky účinných vozidel v silniční dopravě. Spravodajem je pan Turmes. A e, já nyní prosím pana Turmese, aby představil svůj návrh stanoviska. Děkuji vám moc krát. Veřejné zakázky e, od vlády, ale i od místních orgánů a e, pozor, když hovořím o veřejných zakázkách na vozidla, tak e, jestliže e, místní orgán pořádá tender na odvoz odpadů například, tak může uvést, jakými vozidly má být odpad odvážen. Takže to je mnohem širší téma, než jenom vozidla nebo než jenom auta, která vlastní místní orgán anebo vláda. Jde tady i o veřejné zakázky na služby, při kterých se používají vozidla. Už eh, existovala směrnice, která byla tak slabá, že vlastně nefungovala. Nyní komise navrhuje revizi A podle mě je dobře, že komise předložila tuto revizi, ale myslím si, že by měla být zacílenější. Někteří z vás říkají, že je potřeba technologická neutralita, ale já vám mohu říci, že ve světě klimatických změn je to nesmysl, takovýto koncept. Máte planetu, která je znečištěná uhlíkovými emisemi a je tím pádem potřeba zbavit se uhlí. Je potřeba zbavit se e, aut na fosilní paliva. Jak jinak by to mělo fungovat? A potom samozřejmě existují různé technologie, které to mohou e, splnit, ale ty mají různý stupeň účinnosti, jak už bylo zmíněno. Takže je poměrně evidentní, že e, jakmile se do toho ponoříme hlouběji, že především v příštích desetiletích půjde o elektri- elektromobily plus e, hybridy. A ta hybridizace patrně znamená hybridní vozidla na elektřinu a vodík. To je jedna z pravděpodobných možností. Jde tady samozřejmě především o znečištění, ale také o průmyslové strategie. Já uvedu jedno číslo, které otřáslo i komisí, mohu vám říci. V Číně je dnes 400 tisíc elektrických autobusů. Kolik elektrických autobusů je v Evropě? Ani ne tisíce. Ani ne tisíce. Nemáme elektrické autobusy u velkých autobusových společností. Přitom eh, 15 eh, velkých eh, čínských firm už má zkušenosti s tisícovkami elektrických autobusů. Je to trochu, jak předtím říkal Edward, jestliže chceme přežít eh, v průmyslu, tak musíme vyslat jasný signál. A já bych chtěl, aby byl vytvořen trh s elektromobily a hybridními vozidly, včetně vodíkových, e, navázaných na baterie příštích generací. U baterií je to velice jednoduché. Dnes se zeptáte firmy, kde koupíte nejlevnější baterie a odpovědí vám ne v Evropě. Takže e, je to LG z Jižní Koreje, e, jsou to Číňané, japonský Panasonic. My jsme o tom diskutovali s komisí a dospěli jsme k závěru, že jediný způsob, jak by se Evropa mohla vrátit do hry, je skočit po zelených bateriích. To je koncept, který je stoprocentně recyklovatelný, což znamená, že baterie budou designované tak, aby se daly recyklovat. Od samého počátku budete vědět, že potom se ta baterie bude dát rozebrat a recyklovat. Za druhé, Ty baterie by měly fungovat eh, stoprocentně na obnovitelnou energii, to je případ eh, švédského projektu a, eh, ten, a za třetí je třeba, aby to bylo napojeno na iniciativu udržitelné těžby. Takže já bych chtěl zavést systém, který by ležel pouze na, určité, na, na nákupu určitého procentu elektromobilů, ale také bych tam chtěl tu návaznost na baterie, které v těchto autech budou. Eh, o těch číslech se dá diskutovat. Důležité je, že komise nemá strategii po roce 2020. Zkrátka můžeme vyhrát nebo prohrát teď. Trh v roce 2020 už by e, měl e, v Evropě tímto způsobem fungovat. E, pokud jde o nebo jinak, to je povinnost místních orgánů vám mohu říci, že místní orgány jsou ochotné se účastnit, ale jenom když z toho něco budou mít, nějaké peníze. Takže já tam mám celou kapitolu o Connecting Europe Facility, o Evropské investiční bance, o EFSI. Potřebujeme peníze, které by e, těmto snahám e, pomohly. A dále. Nemyslete si v žádném případě, že se dá město zbavit znečištění tím, že se soustředíme pouze na e, nová vozidla. V Evropě je 350 měst, které nesplňují e, evropské standardy znečištění ovzduší. A u této kategorie měst navrhuji speciální program e, do výbavy, e, který by se mnohem méně orientoval na elektřinu, protože musí přinést výsledky za 2-3 roky. Takže tady jde o dovýbavu pomocí AdBlue, do, doplnění elektřiny do hybridních autobusů. Eh, je to program, který by těmto 350 městům měl přinést eh, rychlé výsledky těm městům, které nesplňují evropskou legislativu nebo ji porušují. Takže to je zhruba shrnutí mého návrhu. Děkuji, pane Turmesi, a nyní za EPP pan Gambus. Máte dvě minuty. Děkuji. Chtěl bych poděkovat eh, panu Turmesovi. Budeme podávat pozměňovací návrhy k této zprávě. Eh, máme určité názorové rozdíly, ale jde nám o vyvážený text založený na konsenzu. E, jsem si jistý, že i pozměňovací návrhy ostatních frakcí nám k tomu pomohou. Je jasné, že potřebujeme stabilní právní rámec, potřebujeme jasně definované cíle, e, které by byly dosažitelné a které by Evropská unie mohla splnit na základě mezinárodních závazků, zejména pařížské dohody. Nicméně nemůžeme zapomínat, že tato kritéria nemohou vést k zhoršení procesu reindustrializace v Evropské unii. Potřebujeme konkurenceschopný a inovativní průmysl, který by vytvářel nová pracovní místa, vysoce kvalifikovaná. Tento proces reindustrializace musí také probíhat vyváženě, musí nám umožnit dosahovat emisních cílů a zároveň podporovat eh, průmyslové aktivity a tvorbu pracovních míst. Takže myslím si, že tam, kde najdeme společnou řeč, musíme pokračovat v harmonizaci veřejných zakázek na evropské úrovni, abychom tak přispěli k vytvoření kvalitního trhu s autobusy, eh, nákladními vozidly a tak dále eh, a aby to byla vozidla čistá a efektivní. A bez koordinovaných kroků na evropské úrovni hrozí, že nebudeme dostatečně konkurenceschopní na globální úrovni v oblasti čistých vozidel. Jakákoliv politika, která by znamenala, že nebudeme konkurenceschopní na globální úrovni, je odsouzená k nezdaru musíme si uvědomovat, že potřebujeme chránit průmysl a potírat nekalé praktiky třetích zemí. Návrh komise se dotýká celé řady aspektů a zpravodaj k ním přidal ještě další. U některých souhlasíme, u některých ne a naše pozměňovací návrhy budou v tom duchu, který jsem teď nastínil. Jde nám o to, aby evropská ekonomika fungovala, aby eh, byl prosperující průmysl a pracovní místa a blahobyt pro občany. Nemůžeme si dovolit nekonkurenceschopnou ekonomiku, ale zároveň musíme plnit mezinárodní závazky v boji proti klimatickým změnám. A to si myslím, že s tím souhlasí všechny politické frakce. Děkuji vám. Děkuji pan Kurumbašev za SD. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl na úvod říci, že bychom měli eh, nejprve hovořit o potřebné infrastruktuře, eh, protože Evropě je zhruba 120 tisíc nabíjecích stanic a potřebujeme pětkrát nebo šestkrát víc. Bez této infrastruktury nedonutíme výrobce, aby eh, naplnili ani ty minimální cíle. K tomu potřebujeme další finanční prostředky. Jak jak na veřejné zakázky, tak pro místní a regionální orgány. Jde tady především o autobusy hromadné e, veřejné dopravy. A výsledkem by bylo navýšení cen služeb což by byla významná položka v obecních rozpočtech. A my bychom měli zmobilizovat finance na místní, regionální i centrální úrovni. E, tady máme e, mechanismus Connecting Europe Facility, který e, je vhodný k financování takovýchto projektů, k, proje- k financování chybějících článků v dopravě i jinde. Dalším zdroj, možným zdrojem je Evropská investiční banka. Víceletý finanční rámec by měl brát zřetel i na tyto uh, projekty. Potom uh, další bod. Po celou dobu životnosti vozidla musíme uh, vyhodnocovat nejen emise, ale také emise vzniklé při výrobě tohoto vozidla a při jeho recyklaci. Pak teprve budeme mít úplný přehled o uhlíkových emisích eh, z celé doby životnosti vozidla. Měli bychom podporovat výrobu, která by probíhala s nižšími emisemi a také eh, s naší recyklací. Děkuji za ECR, pan Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že navazujeme trochu na tu předcházející debatu, takže nebudu opakovat některé věci a děkuji také eh, kolegovi eh, zpravodaji za, za ten předložený návrh, protože ta debata určitě má svou, svou cenu, v, ať už se díváme na ten eh, velmi ambiciozní návrh nebo se snažíme najít to srovnání toho technologicky možného. Já jen pro upřesnění v hlediska veřejné zprávy, veřejných eh, zakázek veřejné dopravy. Už máme, existují přece eh, skoro nulové emisní eh, systémy dopravní. Trolejbusy, tramvaje jsou úplně elektrické, akorát mají svá urbanistická omezení v některých městech. Narážíme na jiné bariéry. Stejně tak budeme narážet na bariéry z hlediska bateriových systémů Jestliže hovoříme o dopravě, tak e, není možné stávající bateriový systém dlouho nabíjecí, kapacitní a ještě navíc věřím, že budou i recyklovatelné, ale, ale tento systém do hromadné dopravy při jeho zase ještě technologických omezeních v této chvíli si nikdo nemůže dovolit a to říkám jako bývalý starosta, který mnoho let byl v jednom velkém průmyslovém městě, kde jsme s těmito aktivitami začínali a, a vůbec to není jednoduché. Já jsem přesvědčen o tom, že tak, jak je možná doba technologicky těhotná na to, že musí vzniknout nový systém baterií nebo ukládání energií, ale v této chvíli na tom nejsme. E, v této chvíli bateriové systémy do urbánního prostředí města mají své výsostné bariéry, které velmi komplikují. A není to jenom to, že bychom měli na každém rohu nabíjecí stanici. To není pravda. Protože jestli budeme mít bateriové autobusové linky, které jednou za hodinu se na dvě hodiny musí připojit a nabíjet, tak je to nepoužitelné, protože musíte těch vozitel mít možná desetkrát tolik. Já proto si myslím, že ta diskuze je velmi důležitá, musíme ji vést, akorát bychom skutečně neměli předbíhat s velkým eh, zaměřením, že toto se nám teďka zdá jako jediné možné. Už ty systémy existují, ale musíme brát v potaz i schopnosti a urbanistická řešení velmi složitých historických měst hm, v Evropě a eh, tyto ambice eh, s tímto také poměřovat. Děkuji za, za tu předloženou zprávu a věřím, že ta diskuze bude velmi zajímavá a pro nás určitě, určitě posune nás někam dopředu. Thank Děkuji, pane Tošenovský, a nyní za ALDE paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji za jeho práci. S něčím souhlasit mohu, s něčím souhlasit nemohu ale rozhodně je v pořádku říct, že ty veřejné zakázky mohou celou tu věc dost urychlit, dekarbonizaci dopravy. To je pravda. Vítám také, že pan zpravodaj řekl o tom přístupu komise, že je třeba eh, mít k tomu ten přístup, který bude reflektovat celý životní cyklus. Nejde jenom o ty emise přímo z toho vozidla, i o to, jak je vyrobeno to vozidlo, jak je vyrobeno jeho palivo, to je všechno pravda. Ale Přesto to vidím jinak. I když je taková velká reklama pro elektromobilitu, tak si myslím, že musíme zůstat technologicky neutrální. Protože ledacos je v Evropě už v pohybu správným směrem, kde třeba jsme i na špici. Už máme třeba docela pokročilá biopaliva, Máme syntetická biopaliva, která se mohou objevit v budoucnosti. Skandinávie třeba sází na plyn víc než na elektromobilitu. Takže měli bychom to udělat tak, aby to přímo ladilo s tou sramcovou směrnicí o alternativní, o struktuře pro alternativní paliva. Uh, teď se to zrovna realizuje nejenom pro elektromobilitu, ale na všechno ostatní, CNG, vodík a tak dále. A je to rozumné to dělat a dost se to financuje. Pak je tu otázka, co třeba se stane, kdy třeba SEF a EFSI bude financovat, bude to stačit pro všechny, pro venkovský prostor. No to je otázka. My chceme mít veřejnou dopravu všude a proto hodně děláme. Děláme hodně proto, aby se omezily emise CO2. Třeba Euro 6 je tady dost dobrý nástroj a rozhodně bychom to neměli ohrozit, že by ve venkovském prostoru třeba v důsledku nedostatečného přezbrojení vozového parku zanikla veřejná doprava. No to rozhodně ne. Je třeba, abychom byli realističtí. Evropa není Čína, máme částečně i jiné možnosti. Dank. Uh, now Mr... Děkuji. Teď pan Sorinio. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo, děkuji také panu zpravodaji. Měli jsme teď možnost vést velice důležitou rozpravu týkající se budoucnosti mobility v EU. Myšlenka, která byla několikrát opakována, zní, že Evropa je na špici, co se týká energetických změn, ale v mnoha oblastech to neodpovídá realitě. Čistá a inteligentní mobilita se zatím, je zatím nahony vzdálená dnešní realitě. Musíme být ambiciozní a nesmíme omezovat své vlastní cíle. Potřebujeme dvě fáze. Na jedné straně musíme dělat drobné změny ve, vůči situaci teď, ale na druhou stranu musíme sázet na novou technologickou generaci a na zelené baterie. Také budeme potřebovat sítě nabíjecích stanic nejnovější generace, budeme potřebovat špičkovou technologii podle modelu rozdělení, pro napájení. To spatří, patří všechno do této kombinace, kombinace energií a informací. 2. května se bude představovat nová koncepce víceletého finančního rámcu a tam pak uvidíme priority. Prioritou musí být čistá mobilita a dobíjecí infrastruktura. To, to z toho rámce musí jasně plynout. Horizon 2020 musí přijít s čistými technologiemi pro vozidla, musí přijít s finančními pobídkami, které se musí postarat o to, aby vznikla přiměřená síť dobíjecích stanic. Děkuji. Děkuji vám. Pan Konzulika, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říct, že ta zpráva se mi líbí, protože se týká myšlenek, které mě zajímaví, zajímají. Dovolte, abych řekl něco o veřejné dopravě. To musí být na stole, protože e, jinak se neudělá to, co se udělat musí. V mém domovském městě se chystá nákup čistých vozidel, ale nikdo není schopen jim říct, kdo takové autobusy vyrábí. Volal jsem lidem z výboru pro dopravu a nikdo žádnou přesnou informací nemá. To by komise měla taky vzít v úvahu. A druhá věc, byl jsem v San Francisku. V San Francisku můžete vidět eh, nové tramvaje ve veřejné dopravě, trolejbusy, hybridní autobusy, čisté autobusy, Možná i sám některé dýzlové autobusy, ale e, drtivá většina mm, vozidel je zcela nová. A přesně tím směrem bychom měli jít. Když hovoříme o lehkých užitných vozidlech a těžkých vozidlech, tak e, znám případ e, úspěšných nákladáků na elektrické baterie. Pro těžké nákladní vozy to zatím není aktuální, ale pro ty lehké nákladní vozy by to mohla být varianta. Prosím tedy, aby pan zpravodaj zvážil i otázku e, také, která souvisí s užitnou hmotností těch e, vozidel, kolik mohou uvést. A pak bychom se také měli podívat na to, jakým způsobem se kalkuluje ta hmotnostní kategorie vozidel. A druhá věc je eh, předvídatelnost. Musíte mít eh, alespoň sedm let u těch lehkých vozidel od okamžiku návrhu a dostupnosti na trhu. 2025 nevypadá jako reálný rok předvídatelnosti pro tyto výrobce. Já bych rád, aby pan zpravodaj tedy vzal v úvahu i tyto aspekty o nepředvídatelnosti, tak aby bylo možné mít udržitelný a solidní návrh. A jsem přesvědčen, že Někteří lidé v některých zemích možná utrpí infarkt, když se podívají na ta čísla. Když se na ta čísla podíváme, ty procenta, procenta jsou docela velkorysá. Třeba tady těch 17% do roku 2025 a nevím kolik do roku 2030 těch eh, nuloemisních technologií, to si myslím, že je nadmíru velkorysé, ale někdo by se na to měl podívat, aby viděl, jaké technologické kroky se budou muset udělat. Možná, že těm přílohám nedostatečně rozumím. Jsou tam přílohy i pro těžká vozidla. No, u těch těžkých vozidel jsem dokonce ještě skeptičtější. Já nevím, neznám žádné, žádné velké nákladní vozidlo. Možná Tesla 6% do roku 2025, 6 tisíc procent, pardon, 6 procent nákladní vozů v Rumunsku bude mít být tedy čistých, no a na základě jaké technologie. Možná by se nemělo vycházet ze spekulací. Další nerealistický návrh bych také mohl zmínit. Děkuji vám. Děkuji teď za komisi pan Dubolino. Děkuji, pane předsedo, za možnost, aby komise tady formulovala některé své poznámky. Děkuji panu zpravodaji za podporu návrhu komise. Myslím, že je třeba vyjasnit jeden aspekt, o němž si myslíme, že je velice důležitý. To souvisí také s tou poslední poznámkou o elektrických nákladních vozech. Návrh komise se soustředí na nízkoemisní a čistá vozidla. Neznamená to tedy pouze elektrovozidla. To si myslím, že je velice důležitá věc, která musí být jasně řečena. Ta lehká užitná vozidla, ty dodávky, tak tady návrh říká emise do roku 2025 5, 40 mg, to by byl tedy nejefektivnější hybrid, plug-in hybrid a cíl nulových emisí do roku 2030. Co se týká těch těžkých vozidel, tak návrh komise v tuto chvíli zní, aby byla zahrnuta elektřina, eh, vodík a plyn, což by se dalo eh, modifikovat, jakmile budou standardy, podle kterých se budou počítat limity pro ta těžká nákladní vozidla. Pan zpravodaj ve svém návrhu je již o něco konzistentnější, mohu-li to tak formulovat, ale Neznamená to, že by to byla bezemisní vozidla již od roku 2025. Jsou tam cíle pro rok 2025, která se netýkají jenom elektrovozidel. A pak nulová emise nebo jiné technologie v pozdějším období. Slyšel jsem tady různé poznámky týkající se zvažování celého životního cyklu. To samozřejmě bereme velmi vážně, sledujeme různé varianty a možnosti, ale aby to bylo konzistentní s ostatní legislativou, abychom se vyhli problému s paralelností a dvojkoledností, tak eh, eh, protože tohle, tenhle návrh se týká vozidel a zakázek, tak eh, ten náš přístup tomu odpovídá. Toto je v danou chvíli jediné řešení, které vidíme, které může reagovat na ten aspekt motorových vozidel. I když budeme zvažovat celý životní cyklus, když vezmeme v úvahu všechny poznámky, které tady zazněly co do dostupnosti infrastruktury, tak si myslím, že je důležité vzít v úvahu, že tenhle návrh je součást balíčku. Tenhle návrh nemá vyřešit všechno. Jak víte, máme směrnici o struktuře pro alternativní paliva a máme v komisi také akci týkající se rozvoje bateriových technologií v kontextu té iniciativy EU pro baterie. Samozřejmě máme směrnici o obnovitelných zdrojích, kde se díváme na různé zdroje energie pro různé sektory, mimo jiné pro dopravu. Tady se to také týká zakázek na vozidla, proto eh, ten si myslíme, že tento přístup eh, lépe reaguje na specifické potřeby motorových vozidel. Děkuji. Děkuji vám a teď pan Turmes závěrečné slovo. Děkuji, děkuji i všem kolegům za jejich precizní připomínky. Infrastruktura. Pane Korumbačeve, máte pravdu, ale tady jsme v sektoru různých flotil. Tady můžeme být rychlejší, protože když provozujete autobusy, tak stačí, když v garážích nebo v depo budete mít nabíjecí stanici a na strategických místech pár pantografů. Tedy problém infrastruktury, který také souvisí s tím, že komise si netroufla přijít eh, s totální revizí té stávající směrnice o pohoných látkách, tak tady se ale můžeme opravdu pohnout dopředu rychleji. Já také navrhuji ten argument, když město koupí elektrické autobusy a bude mít dostupné zdroje EU, tak to také musí být k dispozici pro pantografy a nabíjecí stanice. A co jde, co jde o velká města, to je výzva pro výcvik personálu. Máte velké expertní znalosti o mecha- na straně mechaniků, kteří se vlastně budou muset uh, přesunout směrem k elektrice, k elektrikářům. Tedy uděláme balíček pro financování, kde můžeme mít i partnerství s místními a komunálními orgány. Co se týká pantografu, když jsem hovořil s autobusovými firmami, tak oni mi řekli, že tady není problém konkurence, protože některé firmy prodávají pantografy, ale uh, přes software potom znemožňují, aby je mohly využívat jiné autobusy. To je zcela jasné opatření, které uzavírá trh. Tedy všechno, co se tady objeví v inovativních technologiích, tak pak je najednou předmětem velké obrany. Baterie a celá tahle diskuse o životním cyklu, já si myslím, že komise musí přijít s velice podrobnou a pečlivou analýzou, říct, jaký je stav dnes, jaký bude za pět let, jak to bude s balancí uhlíku za několik let, protože jinak ti chlapíci od Dieselgate nám vždycky budou říkat, že elektroauta nejsou lepší než dýzly. To sice není pravda, ale potřebujeme mít čísla, o která se budeme moct opřít. Dodávky, to je velice důležitá věc. eBay, Amazon a další nám ukazují, že dochází k explozi počtu dodávek. Je víc těch malých dodávek a méně těch ohromných ohromných nákladáků a ty dodávky jsou problém i ve městě, působí znečištění. Je třeba se soustředit na ty dodávky a pak i tam tlačit ten rozvoj směrem k hybridu, k hybridu, elektřině, prostě zelené stroje. Další velký problém ve městech je hluk. Představte si tedy okamžik, kdybychom díky této legislativě velkému mm, množství velkých měst v Evropě umožnili při příštích veřejných smlouvách, aby pracovali s elektrickými stroji a tím by se značně omezil hluk, ale zatím to nevypadá, že by se to mohlo stát. Tedy veřejné zakázky, to, jsou, to je nástroj, kterým skutečně můžeme inovace velmi podpořit. Pak je tady samozřejmě plyn. A samozřejmě máme i biopaliva. Ale nevím, jestli jste úplně pochopili pařížskou dohodu. Paříž znamená 0 2050. Takový nákladák má životní cyklus 25 a 20 let. Tedy pokud umožníte v roce 2030 nákup nákup těch vozidel na plyn, tak ta budou jezdit i v roce 2050. Takže musíme myslet odzadu v souvislosti s Paříží. Kdy ta technologie má skončit, aby se zajistilo, že v tu dobu už bude, tak říkajíc, mít odžito ten stroj. Potřebujeme biopaliva pro letadla. Budeme sice možná mít nějaká elektroletadla, protože eh, financujeme, aby Rolls-Royce a Airbus eh, měli Eh, motory pro elektroletadla, to bude pro 60-80 lidí, ale eh, reálná alternativa leteckého benzínu budou biopaliva, ale eh, hodně se o tom diskutovalo s panem Henklem a on nás podpořil v tom, abychom měli realistický přístup k biopalivům. Biopaliva budou používána v oblasti, kde nej, nemají alternativu. Máme pro auta, autobusy, stavební stroje, dodávky, část velkých nákladňáků bude elektřina, vodík, různé hybridy, ale to neplatí pro letadla. Když se vás někdo v Rumunsku zeptá, kde koupit ty zelené autobusy, tak existuje platforma zelených autobusů. To je spon- platforma sponzorována z unijních zdrojů a tam je možno definovat přesně parametry a dovědět se jisté zkušenosti, ale potřebujeme víc technické podpory, protože ztrácíme příliš mnoho času tím, že chybujeme. Nejsou tam na první pohled ty nejlepší technické informace. A venkovské oblasti. Ve venkovské oblasti máte pět autobusů, když koupí dva nové, tak už máte skoro 50% té flotily nové. A to je také důvod, jenom když kupujete nové, tak eh, v tom případě mm, naléháme na to, abyste koupili už autobusy nové generace. My vás nenutíme, abyste kupovali dřív, než ty staré dožijí. To ne. To je také důvod, proč v těch 300 městech, kde uh, dochází k porušování limitů pro čistotu ovzduší, tak tady bych doporučoval program Retrofit, který je navíc k těm nově nakupovaným. Protože nový nákup je příliš drahý. Nemůžete nahradit všechny autobusy v Berlíně. To stojí neskutečné peníze, tedy některé je třeba eh, obnovit svým způsobem. Německo to dělá, ale na retrofit potřebuje peníze i, i Bulharsko, Rumunsko. Pan Juncker má pravdu, my tady nechceme rozdíl mezi východem a západem. Takže pokud východoevropská města mají problém s rozpočtem, tak proto by tady měly být evropské peníze. Měli bychom se pohnout dopředu v této oblasti. Děkuji vám, děkuji vám, pane Turmesi. Teď vás um, informuji o tom, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu stanoviska je 30. dubna 12 hodin pravé poledne, 30. dubna v poledne. Máme před sebou ještě dva důležité body, dámy a pánové. Teď eh, je na řadě informace z probíhajících jednání o směrnici obnovitelných zdrojích. Jose Blanco López, zpravodaj, tu není a požádal mě, abych schnul stav v tuto chvíli. Učiním to rychle a svižně. Druhý trialog o obnovitelných zdrojích proběhl v úterý 27. března. Stanoviska kolegislativců se stále od sebe velice, jsou od sebe velice vzdálená a celkový cíl, co se týká podílu obnovitelných zdrojů, tak Rada stále trvá na tom cíli 27%. Doufalo se, že budou činěny kroky, aby to bylo ambicioznější a budoucí setkání na budoucí setkání ministrů v Sofii, ale to už proběhlo a do pokroku se tam nedosáhlo. Pak by také měl být dosažen pokrok za, za bulharského předsednictví. Proběhlo sedm technických setkání, poslední trialog bude před 17. květnem. Zatím se dosáhlo u některých článků prozatímního kompromisu. Diskutuje se dále na technické úrovni. Pan zpravodaj chce zdůraznit nedostatek ambicí v obecném přístupu rady, co se týká růstu podílu obnovitelných zdrojů v sektoru dopravy. Pan zpravodaj doufá, že při příštím trialogu v květnu 17. pak je další 29. plánován, že předsednictví získá široký mandát pro jednání a dosažení kompromisu všech důležitých ustanoveních tohoto dokumentu. Pan zpravodaj děkuje stínovým zpravodajů a celému týmu za skvělou spolupráci. Teď za stranu lidovou, pan Kelly není tu. Ah, Mr. Thomas. Tom, Thomas, uh, Mr. Thomas, are you doing this? No, pan Turmes, vy to uděláte? No skvěle. Ano, to je jedna z mých multifunkcí. S potěšením to udělám. Pan López dobře popsal situaci. My máme v parlamentu jasný postoj známe pozici rady, která se od naší velice vzdálila. Jakmile rada se nepohybuje z místa, no tak, tak se prostě nepohne nic nikam. Tedy, co se snažíme učinit, je, že využíváme těch drobných vítězství v technických schůzích a snažíme se uh, uzavřít ty velké technické otázky, jako je ambicióznost nebo jak budou děleny ty cíle mezi členské státy, doprava, topení. Pan Blanco López se tomu věnoval velice pečlivě a já děkuji sekretariátu za intenzivní podporu. Děkuji. Děkuji vám. Teď já jsem stínový zpravodaj za EKR a taky bych to rád komentoval. Já si myslím, že ta jednání postupují extrémně pomalu a já si nejsem jist, že se nám podaří to uzavřít za bulharského předsednictví. Jak jsme již slyšeli, jak jsem řekl já v zastoupení pana Blanco Lopéze, tak je to kontroverzní téma. Jsem si jist, že co se týká dekarbonizace sektoru dopravy, budeme potřebovat eh, konveční a moderní biopaliva. Některé země chtějí, aby dobíhala ta první generace biopaliv, ale nemůžeme zajistit trvalý, trvalou produkci těch biopaliv u našich partnerů a nevíme, jak to bude s postupem elektrifikace. Jak jsme řekli v souvislosti s tím předchozím bodem, je potřeba mít větší míru neutralitu. Já osobně začátkem května budu na týden testovat vodíkový vůz a pokud to někoho bude zajímat, tak vám pak řeknu. Musím říct, že mě šokovalo, když jsem viděl, že slušné nabídky jsou jenom od japonských výrobců. V červnu 2017 Světová banka zveřejnila zprávu o strategických materiálech, které jsou potřeba směrem k pohyb, pro pohyb směrem k té čisté ekonomice. Je třeba upustit ty systémy opírající se o fosilní paliva. Je třeba také uvědomit si, že závisíme na dovozu surovin z různých zemí. Litium je z Bolívie a z Demokratické republiky Kongo, ku příkladu. Tady bych eh, doporučil dokument, který je z roku 2017 od paní Sullivan, z Harvardovy univerzity o geopolitice a obnovitelných zdrojích. Předpoklad, že obnovitelné zdroje povedou k větší energetické závislosti, stojí za reflexy. Ono je to stejné jako s biodiverzitou. Čím více diverzity máte, tím odolnější jste. Co se týká palmového oleje, jsou skupiny nevládních organizací, které se tohoto tématu chopily velice ideologicky. Jak víte, my jsme nepodporovali kompromis lidovců ALDE a SAD, který by souvisel se zákazem palmového oleje, protože si myslíme, že se tady musí diferencovat. Setkal jsem se s kolumbijským ministrem zemědělství a jeho delegací a byl bych si přál, aby tam bylo daleko víc lidí, které to téma zajímá. Bylo to hrozně zajímavé, když se podíváme na roli sektoru zemědělství a výroby palmového oleje při mírovém procesu a reintegrace těch bývalých bojovníků bojůvek FACR do kolumbijské společnosti. Hovořili o tom úspěšném procesu certifikace a hovořili o tom, eh, jak malí farmáři se vlastně znovu dostávají do života. Připomínám, že musíme diferencovat, když hovoříme o palmovém oleji, protože způsob, jak se palmový olej vyrábí, eh, zda to souvisí s pleněním lesů a pralesů, tak to opravdu je velmi rozdílné a my bychom měli diferencovat. Bylo mi líto, když jsem slyšel, že se nepodařilo sjednat termín s některými zpravodaji a musím říct, že jsem zklamaný. Já se setkávám se všemi. Já se setkávám s World Wildlife Fondem, s Greenpeace, se všemi ostatními. Proč zelení a někteří ze socialistů v tomto parlamentu odmítají s těmito lidmi hovořit, no tomu já nerozumím. Rád bych viděl stejnou míru otevřenosti od, eh, u svých kolegů. Je třeba dopřát sluchu diferencovaným názorům, protože tohle je nadmíru důležitá věc. Teď se vracím zpět do neutrální pozice předsedy. Je to pan Federlej, prosím nikdo další tu není. Chce se ještě někdo vyjádřit? Pan Turmes, prosím. To nebyla špatná vůle, že jsem se nesešel s kolumbijskou delegací. Nebylo to proto, že bych se nechtěl sejít. Jenom jednu věc, která souvisí s materiály. Jsou tady limity, ale na to lze reagovat firma, která je na špičce ve větrné energie Inekom, za tři roky inovacemi dokázala nahradit všechny ty kritické materiály ve svých turbínách materiály nekritickými. A další informace, kterou mám, když se víc pustím do tématu baterií, tady se diskutuje o kobaltu a o Kongu. Jde o to, že kobalt je vlastně vedlejší produkt související s mědí, takže když máte měděné doly, tak jako výsledek aktivity máte také kobalt. To znamená, jde o to, zda jsme schopni přijít s takovou politikou, kde otevřeme v Evropě nějaké doly, jako to třeba teď dělá Švédsko, a je důležité, abychom to propojili, tu iniciativu s dostupnými zdroji minerálů. Komise mm, DG Growth na tom pracuje. Já si myslím, že to není černobílá záležitost. Eh, je to problém, který se dá řešit a který bychom měli řešit. Děkuji. Teď za komisi paní Abre Marquez. Nikoliv? Dobře, tak ne. Okay, sorry. Okay. Now we go to... A teď se dostaneme k EDIDP, paní Grostet. Prosím, máte slovo. Oui, écoutez, je regrette quand même. Děkuji. Je mi líto, že je nás tady tak málo. Nicméně přesto krátké informace. Proběhly dva trialogy pro průmyslový rozvoj v oblasti obrany. Během druhého trialogu, protože jsme neměli koreper, tak bulharské předsednictví nemělo mandát a následně jsme tedy nebyli schopni dosáhnout zásadního pokroku. Jenom to umožnilo Evropskému parlamentu znovu vysvětlit svou pozici. Nicméně je potřeba dále jednat, pokud chceme rychlou dohodu a je to opravdu potřeba se dohodnout co nejrychleji. Pokračovali jsme na tom, na té linii, že budeme podporovat pozici parlamentu s panem Estebanem Gonzalesem Poncem a s panem Pašku probíhá spolupráce úplně dokonale na straně parlamentu. Bylo zmíněno několik politických témat, která zatím nebyla vyřešena. Za prvé rozpočet. Tady nedošlo k žádnému postupu, už jsem o tom hovořila včera s panem komisařem Katajnenem a potom dnes dopoledne během rozpočtových rozprav očekáváme návrh Evropské komise a doufáme, že se vyhneme tomu, že se to bude muset přeprovádět ze stávajících programů. Hovořilo se o tom tento týden. Teď, co se týče opatření, eh, která nejsou financovatelná, tady se blížíme dohodě na textu o tom, že se zde z tohoto programu nebudou financovat zbraně anebo zboží, které bylo zakázáno mezinárodními seznamy. To je zcela jasné, ale pořád čekáme na odpověď rady. Teď, co se týče způsobilých subjektů, tady je potřeba vytvořit lepší rámec pro výjimky týkající se podniků, které jsou kontrolovány ze třetích zemí. Očekáváme, že Rada vezme v úvahu postoj Evropského parlamentu. Evropský parlament má za to, že je zcela nezbytné toto řešit. Jedná se o zbraně, to znamená, je to velmi citlivá oblast a že je potřeba respektovat strategickou autonomii Evropské unie a z toho důvodu je potřeba, aby Rada vzala v úvahu postoj Evropského parlamentu. A zítra proběhne korepera, doufám, že se to posune kupředu. předu teď, co se týče pracovního programu Evropské komise. Tady se diskutuje o kompromisu tak, aby bylo možné stanovit prováděcí akt. Zatím se hovořilo o aktu přenesené pravomoci. Samozřejmě, že musíme bojovat za postoj Evropského parlamentu a v nařízení musíme říci kategorie projektů, Eh, které budou financovány z programu. A na základě této podmínky Evropský parlament by přistoupil k prováděcímu aktu, který je kratší, může se tedy postupovat rychleji. Teď, co se týče počtu členských států, které jsou potřebné, tady jsme chtěli minimálně tři podniky pocházející ze třech členských států pro konsorcium na místo dvou, což navrhovala Evropská komise a Rada. A kromě toho jsme také diskutovali o možnosti, že bychom dali bonus projektům, ve kterých je více členských států, nicméně o tom se stále diskutuje. Teď, co se týče struktury bonusů, tak postoj Evropského parlamentu se dosti blíží radě. Rádi bychom, aby bonus dostali ty projekty, do kterých jsou zahrnuté malé a střední podniky, anebo tedy střední podniky. Nicméně v každém případě je potřeba říci, jak to bude vypadat s tímto bonusem. Musíme se dohodnout s radou, myslím, že se nám to podaří. Takže to jsou otázky, které se v tuto chvíli řeší. Další trialog proběhne 3. května, to znamená příští týden. Za normální okolností jsme předpokládali, že se 3. května už dohodneme, ale obáváme se, že budeme potřebovat ještě další trialog do konce května, protože budeme se muset nakonec dohodnout s radou do konce měsíce května. Je totiž potřeba tuto věc dotáhnout do konce, pakliže chceme aby se to dostalo do rozpočtu, protože tyto evropské fondy pro, pro obranu musí vstoupit v život v lednu roku 2019 nejpozději, takže je to potřeba zahrnout do další diskusí o rozpočtu. Pochopitelně nás čeká ještě kus práce, nicméně chci říci, že očekáváme, že Rada se také bude snažit na své straně, protože Evropský parlament si stanovil cíle, my jsme řekli, co chceme, A jak jsem říkala místo předsedovi komise Katajnenovi, na vyjednávání jsou vždy dva, takže nemůžeme chtít jenom po parlamentu, aby ustupovala nebože, a nechtí to při tom poradě. Takže takto to v tuto chvíli vypadá. Doufám, že se nám podaří dopracovat se k dobrým výsledkům během těchto vyjednávání. V každém případě tedy vězte, že my tři zpravodajové v Evropském parlamentu se stavíme na stejnou linii, budeme Eh, jak si chrabře obhajovat postoj Evropského parlamentu. A také mnohokrát děkuji sekretariátu výboru za pomoc. To je velice potřebné, je to velmi citlivé téma, delikátní téma, chcete-li. Takže v každém případě tady pracuje dobrý tým. Děkuji, paní Grostet. Zprávu předáme panu Bajerovi a panu Buskovi především vaše připomínky týkající se efektivní práce sekretariátu. A teď se dostáváme k dalšímu tématu, tedy bod různé. Tady jsem vás chtěl pouze informovat o tom, že 17. května odpoledne proběhne rozprava o vědě a inovaci otevřené světu, tedy posilování mezinárodní spolupráce prostřednictvím 9. rámcového programu. A to ve spolupráci s forem STS a forem STOA. STS je něco jako japonský STOA. Pan komisař Medas vystoupí na tomto vystoupení. A teď poslední bod je termín příští schůze 16. května 2018 od 9 do 12.30 a následně od 14.30 do 18.30 a potom 17. května od 9 do 12.30 a následně od 15 do 18.30. Děkuji vám a uzavírám tímto dnešní jednání. Uf.